Uh, good morning, ladies and gentlemen. I think um, I've given everybody, I've been general... Dobré ráno. Chtěl bych, všem, všech, chtěl bych všechny přivítat a chtěl bych vám dát ještě trošku času, abychom se všichni mohli usadit a abychom začali dnes druhé, druhou část dnešního zasedání. Máme zde důležité uh, Eh, důležitý program. Za prvé je to zpráva pana Švába, která je velice očekávaná, týká se směrnice o spotřebitelských právech. Zatím tedy vidíme však, že bohužel eh, ta naše prezentace eh, na té promítací ploše ještě není aktivovaná. Takže chvilku ještě počkáme a zatím vás ještě budu informovat o některých výstupech z koordinačního ze schůzky koordinátorů včera. <clears throat> Takže e, náš výbor bude připravovat dvě stanoviska pro práci jiných, eh, pro práci jiných výborů, které budou dělat zprávu z vlastní iniciativy. Bude to výbor LIBE, ne, ne, ne, pardon, omlouvá se pan předseda, bude to výbor Jury. A týká se to akčního plánu pro provádění Stockholmského programu, týká se to zejména tedy soukromého práva. A my tedy pro skupinu e, sociálních demokratů budeme připravovat toto stanovisko. A dále máme také zprávu, kterou připravuje generální ředitelství pro životní prostředí a týká se to tedy um, této problematiky. Dále se také koordinátoři shodli na tom, že e, si výbor vyžádá další zprávy z vlastního podnětu. Týká se to monitorování maloobchodního sektoru a je to tedy v souběžnosti s tím, co dělá generální ředitelství pro trhy. A očekáváme, že zde také e, brzy bude sdělení od komise. To znamená, že my vlastně už e, jak si pracujeme trošku dopředu. Koordinátoři se dále dohodli eh, na zprávě pana Šeldemozy, který připravuje také eh, zprávu, která se týká dozoru nad trhem, abychom uspořádali speciální seminář, který se bude týkat eh, od 20. mezi tedy 20. 28. a 29. zářím, kdy se koná také naše zasedání. Pan Šaldemoze na tom bude pracovat a já bych chtěla ještě zdůraznit, že to je další zpráva, kde náš výbor řeší politické otázky, které se týkají eh, bezpečnosti a vlastně kde opět budeme ještě eh, jaksi v předstihu než komise. Komise to chystá na rok 2011. Chtěla bych tedy říci, že zde e, máte příležitost k tomu, abyste zde přinesli určité politické podněty ještě dříve, než to bude řešit komise. Myslím si, že to je velice důležité pro všechny, abychom se zapojili do té připravované legislativy. A ještě vás, vám chci říci, že pokračujeme s organizací Fóra pro jednotný trh. Je zde jedno důležité doporučení ze zprávy paní Tun a pana Koreka, Týká se to tedy eh, tržní politiky. Eh, tyto plány nyní má schválit předseda parlamentu a mělo by se to konat 9. listopadu odpoledne. Bude to organizováno společně s belgickým předsednictvím a my také doufáme, že by se to mělo konat přímo v tom hlavním jednacím sále v hemicyklu a těšíme se tedy, že tam bude tedy mnoho lidí, kteří budou pozitivně naladěni ohledně vnitřního trhu a ohledně práv spotřebitelů. O tom ještě budeme hovořit později. A nyní ještě než vyzvu pana Švába, aby nás mm, aby nám tedy prezentoval tuto zprávu, tak ještě bych chtěl uh, uvítat místo předsedkyně parlamentu paní Dianu Wallis, která také působí ve výboru a která tedy také velice hájí eh, tu eh, myšlenku eh, společného referenčního rámce. Já vás zde vítám a jsem velice, také doufám, že se zúčastníte naší debaty. Co se týče směrnice o spotřebitelských právech, tak to je, velice, to je nepochybně velice důležitá Eh, velice důležité téma, je to jedno z nejdůležitějších témat, kterému se věnujeme. Uspořádali jsme také mnoho seminářů a analýz a věnovali jsme se toho dlouhou dobu a nyní už jsme ve fázi, kdy náš zpravodaj Andreas Schwab zahájí celý proces a jak si odhalí eh, tento návrh. Dnes se budeme věnovat pouze části, nicméně později se budeme věnovat ještě dalším částem. On nás o tom informuje a Andreas, jsem velice rád ti dávám slovo, abys nás o tom informoval. Děkuji, pane předsedo. Já bych si tady ještě trochu bránil před tím, jak už je to všechno hotové, totiž ta práce teprve začíná, ale chtěl bych nejdříve poděkovat všem stínovým zpravodajům a rovněž sekretariátu v tom smyslu, že už vůbec máme ten tvar toho textu, což nám umožňuje že díky tomu jsme schopni konsolidovat. To je pro mě důležité, protože kolegyně, kolegové, který, kteří nemají plnou představu o tom, jak se ten text posunul, v tom smyslu budou vědět, kde nejsou změny a kde jsme změny zavedli. A rovněž děkuji sekretariátu i překladatelům za skvělý výkon. A už nyní chci poukázat na to, že ta francouzská verze do které jsem nahlédl, tak tam jsou určité chybičky. Například čtrnáctka je po patnáctce přeložena. Tam si nejsem úplně jist, jak to funguje. Tam se ještě musíme podívat na to, jak je ten text pojímán. A já rovněž děkuji kolegům za tu předběžnou práci, paní Vernio, za tu zelenou knihu, paní kolegyni McCarthyové a mnohým, mnohým jiným, kteří opravdu všichni významně přispěli. Ještě bych na začátku všem připomněl, z čeho vycházíme v našem výboru. O co se opíráme, totiž ochrana spotřebitele má být zvýšena celkové, celkové koncepci a zároveň transparentnost práv toho spotřebitele, jeho um, uvědomění. A pouze totiž ten, kdo si je svých práv vědom, je schopen je prosazovat. Dároveň jsme říkali, že jelikož jsme výbor pro ochranu vnitřního trhu a signalovali jsme, že takový spotřebitel na jednotném trhu bude disponovat ještě širší volbou ale to se bude konat pouze tehdy, pokud bude umožněno malým středním podnikům obchodovat přeshraničně. Pokud opravdu všichni budou mohli prodávat se služby všude, ale k tomu musí existovat určitá právní jistota. Pokud eh, bude muset někdo investovat 20 tisíc ročně na poradenství a 44 tisíc, aby mohli ve všech eh, Ehm, členských státech obchodovat, tak to je samozřejmě určitá překážka. Zároveň se ukázalo, že se shodujeme napříč stranickými liniemi. Že tedy ta zpráva byla plně přepracována, protože v určitých věcech jsme se neshodovali. Ehm, nyní jsem trochu sice ehm, na tom pracoval a mám určité spoždění, ale nyní ta práce už má vše co eh, ta či ona frakce požadovala. A nyní bych vám ukázal čtyři eh, eh, průsvitky. Na rozdíl od návrhu komise, který se snaží opírat o těch osmi ochranách a mluví o čtyřech, jež by měly být plně nahrazeny, tak můj návrh se snaží eh, nikoli budovat na těch osmi, ale udělat takovou nadřazenou eh, směrnici, která se bude snažit cíleně harmonizovat tam, kde jsme schopni se dohodnout. Všechna ostatní ujednání a na, eh, to, co existuje, zůstane v těch stávajících směrnicích a tam ponecháme tu minimální harmonizaci. Tedy takovéto zastřešující mm, zastřešující určité pravidlo, bude mít za cíl zavádět určitou flexibilitu. Tam si můžeme sami více méně dojednat, co do toho vložíme a co ne. Čili tady si ponecháváme určitou flexibilitu, co půjde do té zastřešující normy a co ponecháme v těch pilířích té minimální eh, harmonizace. A tam se můžeme rozhodovat i později. Zároveň máme i určitý technický postup, který je dobrý eh, do budoucna, protože eh, v tom zastřešujícím eh, ujednání nebo v té normě můžeme i dodatečně zabudovávat další prvky. Tím jsem popsal náš cíl a nyní obsahově jde o obojí. Zlepšení jednak ochrany spotřebitele, jednak přesnější nabídky. Včera rovněž všichni jsme slyšeli, že v tom smyslu podpořili kolegu Pablo Ariase. Ehm, ta dělící linie eh, u toho sjednocování vypadá tak. Paní komisařka Redingová, a já jí chci poděkovat za její flexibilitu. Ona řekla, že by tam mělo být face to face jako ta dělící linie. Já nevím, jestli je to optimální, protože právě spotřebitel v určitých situacích eh, podléhá určitému efektu, který má na vnitřním trhu eh, význam. Ehm, to by se mělo eh, vyřešit, zároveň však musíme akceptovat, že je široká většina proti ehm, normování e, všeho. Tady vidíte tedy v tom červeném a v tom zeleném, jak to vypadá. Čili plná harmonizace u všech e, smluv e, mimo prodejnu a na dálku. A tady vidíte minimální harmonizace bude u prodejních smluv v obchodech což je vlastně 80% toho, jak spotřebitel nakupuje a to zůstane v na- právech národních států. A další smlouvy v tém 4b, ty jsou rovněž vyňaty z plné harmonizace, například sociální služby, eh, služby eh, dopravní, například taxikářské a tak dále, ty si můžeme všechny přečíst v tom článku 4b na další průsvitce znázorňují současnou strukturu a jak můj eh, návrh ji posouvá dál. Čili komise navrhuje pět kapitol, já jsem se toho víceméně držel. První kapitolu jsem trochu rozšířil a tady bych vám chtěl navrhnout, abychom kapitolu 2 a 3 díky této lépe hm, soustředěné takové struktuře spojili dohromady, protože tady jde o to prodávání na dálku a mimo prodejnu. Potom v kapitole 4 a 5 po diskusích s vaším výborem tam jsem zavedl velké změny a v kapitole 6 tam jsou určité formální návrhy, které se týkají postupu. E, ta dosavadní směrnice opravdu byla nešťastná, tam to chceme zjednodušit. K té první kapitole e, rozsah působnosti a definice, tam díky tomu, že zavádíme určitá pravidla, tady je paní kolegyně Ulisová, na ten společný referenční rámec, tím, že odkazujeme, tak tam máme lepší průchodnost toho společného trhu a rovněž nová koncepce článku 2a nám zavádí lepší koherentnost s ostatními směrnicemi o jednotném trhu, například eh, sjednocené nadefinování eh, smlouvy na eh, prodej na dálku nebo služby na dálku. Druhá kapitola. To, co je zelené, totiž tam se snažíme docílit plnou harmonizaci a tam jsou ty základní směrnice, jak jsme viděli na předchozí průsvice, to jsou ty, kde se prodává eh, podobně a na dálku. Tady se snažíme kvůli tomu, že je ten, eh, ta oblast působnosti difuzní, tady se snažíme dosáhnout lepší čitelnosti a snížíme tu oblast schopnosti. Tady máme červeno-zelenou, tu čtvrtou kapitolu. E, červené, tam bude minimální harmonizace, ale určité body, které vidíte dole, ty z toho jakoby vylovíme a zkusíme je převést pod tu pokud možno plnou harmonizaci. V kapitole 4 si myslím, že se to nepodaří, pokud bychom měli pak ještě předkládat i kapitolu 5 a 6 za sjednocování těch eh, práv na poskytování. Chci vám ale nejdříve dát celkový přehled té směrnice, té střešní, abyste viděl, kde se budeme cíleně snažit sjednocovat a kde zůstaneme u minimální harmonizace. Čili Nová kapitola 2, ta bude zelená, 4 a 5, ty budou červeno-zelené. K podrobnostem se dostaneme později, pod, až poté, co dnes se budeme bavit pouze o e, podrobnostech kapitoly číslo 1 a 2. K té kapitole 2 a 3 tady bych vám rovněž dnes dal více informací. Nová kapitola 5, nevím, zda tady máme tu průsvitku. Aha, výborně. Tak tady jsem přišel s návrhem k určitým informačním požadavkům u těch smluv, jež postihuje ta oblast působnosti. Tam máme celou řadu případů, kdy eh, řemeslníci, živnostníci nepředávají informace, jež jsou nezbytně nutné. Například e, objednáváte si letenku a nemáte telefonní číslo, kam byste mohli zavolat, pokud se něco nezdaří. Tady bych vám rád navrhl, abychom jasně řekli, že existuje právě tato informační povinnost a že bude závazná a že by se ani nemusel spotřebitel o to obracet, že by to tam mělo být automaticky a že by to měla být povinnost toho živnostníka nebo poskytovatele je dát k dispozici. U těch informačních povinností existuje celá řada otázek a já jsem opravdu hovořil s mnohými zainteresovanými stranami u této směrnice a existuje velká nejistota, zda opravdu u těch informačních požadavků vůbec je možné se dát do plné harmonizace. U některých členských států totiž to je velice těžké. Například můj kolega z Rakouska, kolega Šuma, v Rakousku existuje zákon, který říká, že kdo si chce nechat udělat tatuáž, jo, tak má eh, mo, povinnost získat, te, kdo má eh, být tetován, tak má mít určité povinné informace. Já ji nechci ale odbourávat, protože tam jde například o tom, o nějakých zdravotních rizicích. A právě v článku 4b se výslovně říká, že uh, právě zdravotnictví, životní prostředí jsou výjímány jako oblasti, kde zůstávají pravomoci členských států. Čili to si mohou státy ponechat. Ve Francii například pohřební služby. Tam se o tom diskutuje, zda to nekoliduje s jejich ujednáními, ale rovněž i zde se to dá podřídit eh, těm službám sociálním a zdravotnickým. Za druhé, důležitý požadavek eh, ekonomického hospodářského výboru, ona to včera řekla v tom stanovisku, abychom finanční stanovisky eh, finanční předpisy, kde ještě existují ty mezery právní, abychom je ucpali takzvaně metaforicky. Čili například finanční služby, u nichž ještě neexistuje právo z nich vycouvat, právo je zrušit, které nespadají e, pod směrnici o životním pojištěním, abych to tam, abychom to tam vše vložili. Čili hospodářský výbor e, převážnou většinou požadoval, aby se tady všechny ty zbylé finanční e, dohody do toho dostali. Čili další věc, formuláři kde jsou eh, podepsané a vyplněné, ale zároveň malé střední podniky, které by chtěly mít jednoduchou možnost správného vyplnění těch formulářů. I ty by měly tu možnost mít a to by mělo být ve všech členských státech jednotné. Rovněž v těch eh, mých eh, hovorech se ukázalo, že určité kompromisy najdou porozumění i v radě a veliké členské státy v tom uvidí velké rozšíření svých spotřebitelských práv. Když spotřebitel nebude správně informován o svých právech, tak tam musí být určitá sankční ehm, pravomoc. A tady bych chtěl navrhnout, protože u členských států existují různé lhůty, abychom tam zavedli uniformní jednoroční lhůtu. Totiž, když někdo informován nebyl vůbec o tom, do čeho má právo, aby měl kdekoliv v Evropské unii právo po dobu jednoho roku od té smlouvy odstoupit. Rovněž jsem se snažil dosáhnout toho, aby například místní služby, zejména řemeslnické drobné služby, kde často dochází k takové eh, mezní situaci, kdy někdo zavolá svého místního řemeslníka, aby měli možnost tam proběhnout bez formalit, protože tady jde o tu flexibilitu. A ten místní drobný poskytovatel, který by musel eh, procházet těmi obtížemi, jež se vážou z naplnění této směrnice, tak by například tu smlouvu, eh, službu nechtěl poskytnout. My počítáme s tím, že to právo odstoupit od smlouvy bude platit pouze u služeb, jež jsou prováděny nebo nabízeny pomocí organizovaného distribučního systému. Eh, tady jde o to, aby eh, eh, například se paušálně nepočítalo s tím, že někdo musí nabízet něco internetem. Jinak jsme nechali odpadnout hranici eh, je jedno, jak drahý eh, produkt nebo službu si eh, někdo koupí. Pokud někdo chce odeslat ten výrobek zpátky, tak musí pokryt náklady. Pokud to jsou výrobky minimálně 50, v ceně 50 eur. U eBay jsme si jistí, že tam musí být vždy právo výrobek vrátit a i u podobných internetových platform to musí existovat. Pak jsme mluvili o nakupování letenek po internetu, to tam spadá do té informační povinnosti v rámci článku 5. Konečně se toho dočkáme, nikoli pouze všechny složky eh, ceny. Eh, tady jsem se přeřekl, ale jde o to, že musíme být předem informováni o všech dodatečných poplacích a nákladech a tady je břemeno na tom jež nabízí tu službu nebo tu letenku. Pak ještě telefonická reklama není zakázána touto směrnicí. V Německu máme to takzvané cold calling, čili lidé obvolávají, někdo obvolává obyčejného spotřebitele Čili tady jde o to, zda určitý členský stát to vůbec připouští nebo ne. Pokud je to připustné, tak informace, jež dostáváte po telefonu, tak i to podléhá článku 5 a i tam má důkazní břemeno, je důkazní břemeno u obchodníka, který musí to poskytnout. Tedy je to mnoho technických podrobností. A mě by nyní zajímaly vaše názory eh, na tuto věc. Vím, že mnohé ještě se může tady mm, zdokonalit. A já doufám, že to ještě dopracujeme na vyšší úroveň. A děkuji vám za pozornost. Uh, well, Andres, thank you very much indeed. Velice děkuji, Andreasi. Myslím si, že zaprvé eh, ti chci poděkovat za to, že si velice jasně eh, vysvětlil, jaké ty změny se chystají a že si velice dobře popsal tu strukturu těchto změn a strukturu té směrnice. A také jsem rád, že budeme mít dost času na přeskoumání všech pozměňovacích návrhů. V této fázi si kolegové eh, chtějí tedy hovořit jednak o těch postupech a jednak o některých podrobnostech. Já chci pouze potvrdit, že co se ten stávající plán že tedy uh, budeme ten čtvrtý a pátý, um, tu čtvrtou a pátou kapitolu budeme, uh, o, té budeme hovořit až 22. června a další kapitoly až 12. července, tu kapitolu 7. A tím pádem se dostaneme ještě do září. V září budeme brát další kapitoly a vlastně v říjnu budeme teprve hlasovat o této směrnici ve výboru. Chtěl bych ještě říct něco o kontextu. Eh, my jsme si ponechali dost času, abychom se mohli zamyslet nad všemi pozměňovacími návrhy a nad všemi částmi, protože se jedná o velice složitou směrnici. Nyní ještě požádám stínové zpravodaje a další poslance, aby se k tomu vyjádřili. Také vítám zástupce komise a rady. Nejsem si jist, kdo bude hovořit za komisi. Pan Frank? Pan Belko Frank? zde bude hovořit za komisi? A také vítám pana Kalase Krespo za radu, který velice pozorně e, sleduje tuto problematiku a já mu pak také dám příležitost, aby řekl pár slov o tom, jak to probíhá na radě. Také zde vítám zástupce Evropského hospodářského a sociálního výboru, protože tento výbor také připravuje své stanovisko e, o této směrnici. Nyní tedy, co se týče harmonogramu. V 10 hodin budeme hlasovat já navrhuji, abychom tedy zahájili diskuzi, pak ji přerušíme na to hlasování a poté můžeme pokračovat po hlasování s tou diskusí. Možná je to trošku nepohodlné, nicméně v 10 hodin obvykle vždy hlasujeme. Uděláme tedy nejprve takové kolečko stínových zpravodajů paní Gephardt, pan Rochefort, paní Turnen a já také zahájím, pane, já, já také zastoupím pana Bílana, pan Trisedis, pan Salvinius, ten zde není, a také paní Vaniu a paní Volis. To jsou, jsou všichni, eh, kteří jsou na seznamu řečníků. Možná eh, bude zapotřebí, abychom tedy trošku potom zkrátili ty časy. A nejprve požádám o slovo paní Evelyn Gebhardt. Já vielen Dank, Herr Děkuji. Děkuji rovněž panu Švábovi za uvedení tohoto návrhu. Já musím říct, že někdy opravdu mě zaskočíte. Já jsem nevěděla, že opravdu milujete červeno-zelenou koalici, ale proč ne? Mně to teda připadá velice sympatické. No, už vážně, já se domnívám, že opravdu tady vyvoláte horkou diskusi tímto svým návrhem. Jenom abych připomněla, my jsme jako frakce vždy opakovali, že vítáme návrh Evropské komise na zjednodušení spotřebitelských práv, které má přinést lepší, jednodušší přístup k trhu, jak spotřebitelům, tak i podnikatelům v rámci trhu Evropské unie, v rámci vnitřního trhu. Aby to opravdu proběhlo. A vždy opakujeme, a tady se můžeme sjednotit asi v tom, že to nesmí vést k tomu, aby práva spotřebitelů nějakým způsobem utrpěla. A bohužel Evropská komise přišla s návrhem, u kterého by tomu tak bylo. Právě u té plné harmonizace, jež byla navržena. Proto jsem velice ráda, že paní Redingová řekla jasně i včera na fóru, spotřebitelské ochrany řekla zcela jednoznačně, že je pro, aby plná harmonizace už není stanoviskem Evropské komise, že ona je flexibilní a je připravena diskutovat o tom, jak daleko by to mělo jít. A my rovněž víme z Rady ministrů, tam rovněž nebyla většina pro takovouto plnou harmonizaci, protože ta se pojí uh, E, snížením ochrany spotřebitelů. Čili to je dobrý základ. Nyní zde máme návrh na stole. Já jsem to dostala teprve včera. Samozřejmě jsem ještě neměla čas se s tím podrobně seznámit. Ale vy už jste sám předeslal a rovněž jste se zmínil v tom, Eh, co jste řekl, že máte úplně novou koncepci, totiž, že uděláme takový dešník, takovou zastřešující směrnici a zároveň tam bude místo i pro ty flexibilní podoblasti u těch čtyř směrnic, kterých se to týká. Kde já vidím problém, abych to plně pochopila, ten váš nápad, totiž že vaše návrhy ty končí u článku 20. A ty ostatní oblasti tady stále ještě nemáme. Ono je samozřejmě důležité vědět, co se bude dít v celé té koncepci. Jak bude vypadat celá situace, než můžeme říci ano či ne vůči těm dílčím návrhům. U těch prvních 20 článků odkazujete na články, jež jsou po článku 20 a to nám stěžuje možnost posoudit, co je vlastně obsahem toho, co nám tady předkládáte. Rovněž jste řekl, že považujete za velice důležité, aby neklesla ochrana spotřebitele, ale já mám takový dojem, možná je to nesprávný dojem, to ještě proskoumám, že tam či onde tomu možná není přesně tak, že v některých vašich návrzích opravdu to vede k tomu, například u článku 10 a 11, že ještě zhoršujete to, co se snaží navrhnout Evropská komise. A ta už eh, se snažila vlastně omezovat práva spotřebitele. My tedy, pokud by tomu tak bylo, bychom nemohli souhlasit, ale jak říkám, to si ještě musím proskoumat, musím si to všechno pročíst, jakmile na to budu mít čas. Nyní jsem se dozvěděla od pana předsedy, jak to bude vypadat s časovým harmonogramem. A pokud tomu správně rozumím, tak poslední část vašeho návrhu, tu se dozvíme až 12. července. Případně to bude teprve eh, předloženo k diskusi. To budou ty, čl- ty kapitoly 6 a 7. Je to tak? Pan předseda řekl, že na konci června budeme diskutovat o kapitole čtvrté a páté a v červenci až v červenci o kapitole šesté a sedmé. Je to tak? Tak já jsem to pochopila. Ano, Takto jsme to tady předběžně navrhli. To jsem já tady předložil k diskusi, tak toto bylo navrženo. Ano, tedy pochopila jsem vás správně. Ale jak víte, my vlastně už e, právě v tomto týdnu červencovém Eh, vstupujeme do letní pauzy, tedy eh, ta lhůta 9. září, ta je velice obtížná, takže proto bych chtěla, abychom to ještě jednou probrali a hned vám řeknu proč. Včera, když jsme o tom diskutovali na pracovní skupině, tak jsme právě si eh, podávali zprávy o těch nápadech, o tom, co už bylo propracováno, tak více mých kolegů zcela jednoznačně řekli, že Ponoříme-li se do debaty, totiž oni zatím ještě s tím nemají tolik zkušeností s tím tématem že je to úplně nová koncepce, ale to znamená, že se to musí velice podrobně přečíst a že to rovněž znamená, že bychom si měli zorganizovat slyšení o dopadech, o tom, co to bude v praxi znamenat, aby si každý mohl udělat přesnou představu, co ten nápad sebou přináší ve srovnání s tím, co už máme. Proto mi nepřipadá dobré, abychom už 9. září měli podávat konečné mínění konečnou, eh, konečné stanovisko. Protože si myslím, že nejdříve by se to mělo přesně prodiskutovat, co a jak s kterou z těch kapitol. Proto bych chtěla poprosit, abychom tu konečnou lhůtu podávání pozměňovacích návrhů ještě promysleli a rovněž si ještě zkusili rozmyslet, jak nejlépe postihneme to, jak všichni pochopíme, co se tady vlastně zavádí. Možná takové malé slyšení, abychom všichni se seznámili jednak se všemi koncepty a jednak eh, s jejich dopady. Protože tady opravdu jde o, hod, o mnohé. To je tak zásadní eh, právní úprava, eh, kde se to odráží v každodenním životě každého občana Evropské unie a všichni budou muset akceptovat. Každý občan bude konfrontován s tím, co se zde na té centrální evropské úrovni děje. A nikdo z nás, rozhodně ne já, nechceme, abychom na něco zapomněli, abychom něco přehlédli či něco špatně formulovali a potom to odnesou právě naši občané ti budou tím postiženi. Proto potřebujeme více času, protože je to zcela nová koncepce. Uh, thank you very much. Um. Děkuji mnohokrát, paní Gebhartová. Jsem si jistý, že i další by se chtěli dotknout toho načasování, časového rámce, ale jak jsem řekl, zatím tedy jsme chtěli spíše nastínit, um, o čem ten návrh je, pak se samozřejmě výbor rozhodne koordinátoři se zpravodajem a samozřejmě se budeme snažit poskytnout co nejvíce času na eh, projednání té věci, protože eh, jsou dnes věci, které neprobereme v, v detailu. 23. to je další schůze, možná budeme chtít diskutovat o kapitole 1, 2, 3 a o vaší nedotečné kapitole. Pan Rošfor. Děkuji, pane předsedo. Drahý Andreasi, rád bych vám opravdu poblahopřál k vaší práci. Eh, někdy Eh, slycháme taková trochu formální vystoupení, ehm, má formální slova děkuji, ale já to myslím opravdu vážně, když vám blahopřeji a děkuji, protože tento extrémně komplikovaný text, který nebyl zpočátku pojat příliš dobře, eh, hloubky přepracováváte. Druhá věc, které se velmi cením, je, že skutečně děláte to, co jste slíbil. To znamená, ten plán, který jste nám eh, nastínil na minulém zasedání, to je, toho se přesně držíte. A chci říci, že to je skutečně um, klíčové téma, podstatná práce. Ještě jednou vám děkuji a blahopřeji. Vnášte do toho výrazné zlepšení u celé řady témat, včetně témat, které by, která by se mohla zdát eh, trochu povrchní nebo ne až tak důležitá, že to jsou eh, definice, například eh, prodejní smlouvy, kupní smlouvy, to je opravdu výrazné zlepšení, které se to vneslo. <clears throat> Dále je zde ten prodej na dálku. Myslím si, že bych byl radši, kdybyste trval podporu dal spíše do článku 2 než do odvodění 16, a abychom eh, věděli dopodrobně, co to znamená, ale jistě bude ještě příležitost o tom hovořit. A já tyto drobnosti zmiňuji jenom proto, abyste viděl, že jsem včera večer ještě dlouho eh, se tím textem zabýval. Sám jsem dostal také až v poledne. Dále otázka maximální harmonizace tady se snažíte, nikoli jako nějaký kouzelník, ale jako skutečný politik, se snažíte zachovat pojetí eh, maximální harmonizace, eh, což, eh, jak si, bych to řekl stručně, nebylo zrovna adekvátní, ale snažíte se to pojmout realisticky a jde o to vědět, zda ta výzva byla ošetřena. Zatím jste, jak se na polovině toho brodu a velice dobře jste to uchopil je třeba se to tady mezi sebou říci, není důvodně, co skrývat, protože vlastně vy nakonec jste dospěl k textu, který po těch změnách už není text, který by se týkal eh, prodeje na dálku prodeje mimo eh, kamenou prodejnu. Oproti původnímu návrhu směrnice, eh, který pokrýval některé tyto prvky, ale který byl příliš, jak si měl široký záběr, vy se soustředíte více na některé body. Um, Ostatně eh, hovoříte tady o silné harmonizaci už samotném názvu. Také máte pravdu, když říkáte, že v případech šepy eh, zůstala různorodá vnitrostátní ustanovení, pak bylo třeba, aby to členské státy sdělili komisi, tak abychom přesně věděli, eh, kam jdeme, kam se ubíráme. Dále máte pravdu, když upřesňujete, že pokud je třeba to propojit na ustanovení obsažená v jiných textech, například v předchozích legislativních textech, eh, protože třeba by tady nebyl žádný rozpor, tak nevím, zda eh, bude stačit, eh, mm, za to, za to postačí, abychom ošetřili, abychom zabránili možnosti sporu, ale v každém případě je dobré, že do toho vnášíte větší jasnost. Zbývají tady ještě některé otazníky. Není jich málo, já bych rád jenom protože to je první hloubková rozprava, se zaměřil na dvě věci. Jednak je tady otázka práva na, otázka práva na ustoupení od smlouvy. Tady jste uvedl, že dochází ke zlepšení situace pro spotřebitele pro, v řadě zemí tím, že se prodlouží uh, eh, lhouta nad, uh, eh, eh, na, ten, nad dva týdny, protože 14 dní u nás to zatím nebylo tak dlouhé. Uh, dále uh, pokud zda je odůvodněné někde poskytnout eh, předčasně službu, říkáte, že spotřebitel musí eh, vědět, že se vlastně vzdává svého práva ustoupit od smlouvy. Tam je v tom textu ještě stále nepřipadá dostatečně jasné. Dále eh, odstavec 19a, to je u těch řemeslníků, jste to zmiňoval. Já si myslím, že tento článek je trošku příliš vágní. Měl bychom je dále upřesnit, protože zatím by vlastně uh, to vypadalo tak, že spotřebitel, když dává svůj souhlas, tak eh, vlastně stačí, aby dal svůj souhlas a tím pádem padá právo na ustoupení od smlouvy. V této otázce také tady eh, odstavec 12.4 velice relevantní, to je eh, velmi důležité téma, protože tam se říká, že členské země nebudou bránit smluvním stranám od eh, provedení jejich eh, smluvních eh, závazků. Ovšem ve Francii, to je asi důležité, protože že ve Francii, pokud je to prodej mimo prodejnu, je to upraveno jinak. Nyní jsem tedy v situaci, kdy ne ve všem s vámi mohu úplně souhlasit, konec konců také říkáte v bodu odvodnění 4, dobře to tam vysvětlujete, že Eh, tady jde o prodej mimo provozovnu, eh, prodej na dálku to je něco jiného. Pokud eh, ten prodejce přijde přímo do bydliště zákazníka a vy to také vysvětlujete, vycházíte z původního textu komise, ale upřesněte to, říkáte, že jde o specifickou psychologickou situaci, pokud ten dodavatel je přímo doma u zákazníka. Víme dobře, že zákazník pak už nemá příliš možnost eh, srovnat ceny, srovnat zboží. Když mu eh, nabídnou něco přímo u něj doma, tak je obtížně, také obtížné srovnat si cenu. A tím eh, se dostáváme k dalšímu otázníku, další otázce, totiž zjistě zda je dostatečné, aby ten zákazník měl možnost uplatnit, že tam má tu lhutu na oslopení od smlouvy, protože ta dodávka probíhá vlastně během té lhuty pro stoupení od smlouvy. Já si myslím, že nad tím se skutečně musíme zamyslet, protože eh, podle mého, tak kdybychom to měnili, tak eh, vlastně by se oslabila situace spotřebitele v jedné konkrétní situaci. A pokud je dnes jednotný věční trh, tak si myslím, že to, co musíme urychlit, eh, to, co je nositelem růstu a přispívá k rozvoji hospodářské činnosti, tak to je určitě prodej nadálku prodej po internetu, kdy eh, u internetu stačí kliknout a hned si můžete srovnat ceny a srovnat zboží. Naopak eh, u prodeje mimo provozovnu, mimo prodejnu tato možnost není. Je tady také jedna důležitá věc. Eh, drahý Andrese, já jsem si říkal, co vás vedlo k tomu, abyste natolik zjednodušil článek a článek 10, kdy vlastně jedním tahem štětce škrtáte celou řadu věcí, na kterých jsem myslel, že jsme se dohodli. Například říkáte, eh, kde je to vhodné z důvodu povahy smlouvy, eh, tak je třeba poskytnout informace eh, podle článku 5. Musím říct, že tady mám k tomu celou řadu otázek, ale samozřejmě budeme ještě pracovat na pozměňovacích návrzích, které nám dávají možnost se k věcem vyjádřit. Nebudu zacházet do příliš podrobné diskuse, protože ten text jsme dostali eh, dosti pozdě a eh, přečetl jsem si to tady prakticky jednou, nicméně mohu vás ujistit, že pečlivě, ale <clears throat> určitě si to zaslouží ještě další čtení. Jenom bych rád ještě upozornil k tomu harmonogramu, už jsme to tady mnohokrát zmiňovali. Ano, já také jsem proto, aby lhuta 9. září mohla být ještě prodloužena, i když už to bylo jednou prodlouženo, protože původně to bylo 2. září, a především bych rád řekl, že bychom neměli upadnout do jakési pasti, jak už se nám to mnohokrát stalo, protože pokud prodloužíme lhutu, tak aby potom nebyl problém s překladem, protože ano, eh, sice prodloužíme, odálíme eh, termín, ale pak na tom nebudeme moci pracovat, protože nebudeme mít včas překlad, čili je třeba celý ten harmonogram posunout, nejenom jednu etapu v rámci celého časového rámce. Předtím bychom si zkrátili vlastně dobu na další etapy. Já si myslím, že u tohoto textu opravdu jsme všichni motivováni, takže budeme každý dělat své rešerše, budeme se společně snažit ten text dále zdokonalit, dospět ke kompromisům, zblížit eh, své názory a je třeba všem potom, eh, abychom měli, abychom nejenom prodloužili termín pro pozměňovací návrhy, jejich předkládání, ale potom je dost času na jejich projednání. Takže jsem velice rád, že dnes vedeme tuto diskusi. Myslím, že jsme tím to posunuli dále. Děkuji mnohokrát, pane Rošfore. Eh, máme velký problém s časem dnes dopoledne, to jste svědčil je známkou té velkého zájmu o tuto věc. Zajímal by mne názor paní Wallisové která se zastupuje právní výbor a vím, že paní Volis nás musí opustit před hlasováním 10 hodin, takže eh, pokud dovolíte, dal bych jí nyní slovo a potom se eh, pokusím dokončit kolo stínových zpravodají. Eh, paní Tunen, pan Tantefilides, poprosím o stručné vyjádření, potom přistoupíme k hlasování a potom budu muset opravdu přísně krátit čas, protože tady máme ještě sedm lidí na řečnickém seznamu takže možná budete nuceni vystoupit velmi, velmi stručně. A samozřejmě si musíme promyslet ten časový rámec celý a se zpravodajem navrhneme nějakou strukturu, která by nám umožnila dostatečně dopodrobna to projednat, jak se takto důležitý návrh žádá. Myslím si, že všichni se shodují na tom, že to je skutečně klíčová věc a zaslouží to ten čas. Takže eh, Dáno Volis, eh, dávám vám slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Já se musím omluvit, že opravdu budu muset odejít, protože mám jiné závazky později. Já jsem velice ráda, že jsem mohla zavítat na váš výbor a velice ráda jsem si vyslechla tuto debatu bohužel tedy člověk jak se nemůže být na více místech zároveň, takže nebudu se moci zúčastnit i té další části debaty. Chtěla bych poděku- pogratulovat panu Švábovi za tuto zprávu, kterou připravil a také si myslím, že právě to barevné rozlišení na těch snímcích nám pomohlo pochopit, jak, eh, jaký chce zaujmout metodický přístup k této problematice. Co se týče názoru výboru eh, pro právní záležitosti, tak e, nám jde o to, jak nalézt způsob, kterým může tato směrnice e, fungovat e, tak, aby tedy byla v souladu se všemi dlouhodobými projekty Evropské unie, které se týkají závazkového práva. A myslím si, že nyní celý ten projekt jaksi nabývá na rychlosti a komise také má zvláštní výbor vnitrostátních odborníků, kteří se poprvé setkali minulé, minulý pátek. Já jsem se té schůzky také zúčastnila za parlament a oni mají v podstatě lhůtu jednoho roku, aby tedy připravili 150 článků, který se bude týkat společného referenčního rámce pro závazkové právo. A jde o to, aby to byl volitelný, závazný nástroj, pro který tedy se mohou rozhodnout spotřebitelé. Bylo by to tedy eh, druhý, eh, byl by to vlastně jaksi nadstupeň závazkového práva členského státu. A jde o to, že by to představovalo větší ochranu spotřebitele. Byla by to zatím jaksi e, volitelné, ale zde tedy pracujeme zatím na směrnici pro spotřebitelská práva a ta směrnice tedy by měla přenášet ustanovení, která budou, e, která budou povinná. Někdo tedy zde hledá spíše určité alternativní přístupy, ale myslím si, že mnozí z nás se domnívají, že, jde o, že je možné toto vše skloubit. A nyní, když jsem si vyslechla prezentaci pana Švába, tak jsem o tom přesvědčena ještě více. Pokud zde mohou tyto dva nástroje fungovat e, společně, tak je důležité, aby byly do velké míry soudržné. Zatím si myslím, že se pohybujeme, že jsme na správné cestě a na rozdíl od mnoha řečníků, nebo tedy já se, já se domnívám, že jestli ještě hodně podrobností, o kterých bude nutné hovořit, také záleží na tom, zda, jak to vypadá s vnitrostátním právem. Někteří se obávají, že vlastně zde naopak bude menší ochrana spotřebitele. A myslím si, že tady ještě budeme muset v debatě hovořit o tom, zda to bude možné, ale zatím chci říci, že ten začátek je velice slibný. Jménem eh, výboru pro právní záležitosti zde chci nastínit několik problémů. Za prvé se jedná o časový plán. My tedy připravujeme stanovisko, které byste měli zahrnout eh, do své zprávy, které byste měli vzít v úvahu. Takže my bychom měli jaksi pracovat před vámi a nevím, jak tedy se správně rozdělíme své pravomoci, které se toho týkají. Já bych vás velice ráda požádala, pokud mi, toho, pokud mi to dovolíte, abychom skutečně si tedy ještě ponechali více času, jak už jste bylo řečeno, protože myslím si, že je to velké téma a neměli bychom to uspěchat, měli bychom se snažit, aby abychom všechno dobře proskoumali a abychom to porovnali právě s tím eh, společným referenčním rámcem, a to včetně všech podrobností. Chtěla bych vám poděkovat za velice dobrý začátek a velice se těším na další rozpravy, ale ještě jednou vás tedy žádám, abychom to neuspěchali, abyste bylo více času. Děkuji. Děkuji, Diano. Ano, velice oceňujeme, jak intenzivně se tomu věnuje váš výbor. A nyní z hlediska těch postupů pracovních. Je stále jasnější, že pan zpravodaj bude muset navázat kontakt s vámi, s vaším výborem, se stínovými zpravodaji, a ještě jednou to promyslet. Ale už v podstatě jsme dohodnuti, že se vše musí přepracovat v kontextu toho, co pak vyhřezne z kapitoly 5, protože tam budou ty zásadní věci, jež spadají do pravomoci právních záležitostí. Tedy eh, vy a zpravodaji budete muset znovu vše zvážit a nějakým způsobem eh, nastolit ty vzájemné vztahy a závazky. A nyní bych se obrátil na ostatní stínové zpravodaje. Paní Turunen za zelené, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chviličku počkám, než budou všichni připraveni. Děkuji mnohokrát našemu zpravodaji za obrovskou a kreativní práci, a stejně jako paní Gepardová musím říct, že jsem velice vděčná za vaši volbu barev. Já také, mě také těší tato červenou nebo rudozelená koalice. A, ehm, a možná spíše na adresu sekretariátu eh, bych ráda řekla, že eh, pokud člověk dostane nějaký dokument pozdě večer, tak eh, je to opravdu obtížné potom pracovat. Já jsem to dostala včera v 16.42 a pak jsem se s tím pokusila večer probrat, prokousat, ovšem po celodenní práce to opravdu nejsou optimální podmínky pro vedení kvalitní diskuse, takže bych poprosila, abyste se snažili tuto situaci do budoucna napravit. To by bylo opravdu užitečné. To je první věc. A mám také několik otázek. Je pravda, že to je nový eh, přístup. Jsem stínová zpravodajka, mohla bych s váma hovořit bilaterálně, ale eh, pokud vlastně máme čtyři směrnice, které budou zachovány, pak chcete mít něco zastřešujícího pro tu maximální harmonizaci, eh, možná bychom si mohli položit otázku, zda není třeba učinit určitou volbu. Nechat stranou minimální harmonizaci a pokusit se o maximální ale mohli bychom také povyšit to minimální harmonizace u těch ostatních směrnic. Musím říct, že mám určité pochybnosti v této věci. Také máte jakýsi dvojí model a já si říkám, do jaké míry to zajistí větší právní jistotu. Protože pokud je naším cílem zajistit větší právní jistotu, pak eh, asi musíme očet, učinit očetou volbu, očetá rozhodnutí. Eh, Táže se zdá, to nebude potom um, situace pro spotřebitele i pro podniky. Například dánské podniky eh, mě někdy přeměli změnit názor, na, respektive někdy změnili názor na některé ty směrnice. Zpočátku se jim líbila, nebo líbily a potom například odbory začaly být nespokojené, protože některé věci prostě nejsou dostatečně jasné. Máme tady nyní návrh pana Švápa a e, nejsem si úplně jistá, zda jeho návrh je jasnější, než byl původně návrh komise. Možná bychom se mohli pokusit o model, e, který by zahrnoval vše. E, možná bychom se prostě mohli říci, jaká by měla být míra harmonizace u každé kapitoly. To je jedna možnost. Řekněte mi, co si o tom myslíte. Já osobně musím přiznat, že Eh, se v tom vašem návrhu zase tak úplně neorientuji. Eh, k tomu, co řekla paní Wallis, eh, nesouhlasím úplně. Ona hovořila o tom, co máme na úrovni vnitrostátní v oblasti smluvního práva, to, co máme na úrovni komunitární. Já si myslím, že možná bychom měli vyvinout ještě větší úsilí. Určitě bychom o všech těchto tématech měli jednat s právním výborem, protože je to opravdu nesmírně důležité Eh, jinak hrozí, že tady budeme mít eh, právní chaos. Pokud je o harmonogram, určitě je potřeba, abychom na to měli eh, mnohem více času. Samozřejmě také není možné to rozhodnutí odkládat no Je třeba se dobrat nějakého výsledku. A a určitě během letních prázdnin budeme mít i jiné věci na práci, než se zabývat jenom tímto ale myslím si, že určitě je třeba um, odložit lhutu pro pozněvací návrhy. To je určitě rozumný návrh. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Turinen. Um, možná ještě ode mne několik stručných věcí. Já jsem s tím zpravodajem za klub ECR a nejprve bych rád poděkoval Andrásovi jednak za to, že velice jasně nastínil strategii, kterou se od Něněžka chce ubírat, protože půjde o zásadní změnu oproti původnímu návrhu komise. A nyní tady máme novou komisi. Myslím, že paní komisařka Redingová eh, indikovala, že je spíše nakloněná tomuto obecnému přístupu a předpokládám, že možná i rada se k tomu přikloní, takže zdá se, že nyní se ubíráme všichni stejným směrem, pokud je o strukturu, ale samozřejmě třeba doladit detaily ještě. Myslím, že také bylo užitečné dostat konsolidovaný text tak brzy u tak složitého návrhu. Eh, souhlasím víceméně s paní Gepartovou, že je samozřejmě obtížné posoudit eh, všechna ta vzájemná mm, propojení a tu interní konsistentnost, eh, dokud to nemáme celé. Takže čím, lépe, čím dříve to budeme mít Andreasi, tím lépe. I když to můžeme projednat po kouscích, určitě je třeba vidět to také v tom celku. A možná Ehm, nastane potřeba změnit jiné eh, směrnice, aktualizovat jiné směrnice, což to dále zkomplikuje. Nicméně myslím si, že váš návrh je mnohem logičtější, je to lépe seřazeno, strukturováno. A jak už kolegové uvedli, budeme ovšem potřeba více času, abychom se zabývali tím ještě dopodrobna. Pokud je o to barevné značení, barevné kódování, Moje jediná kritická poznámka bude, že o kapitol 4.5 nutně nejde o um, žlutý kus uvnitř. Buď to, to prostě bude harmonizováno, nebo ne. A zdá se, že co nás zajímá je, zda všechny prvky, které budou harmonizovány, zajistí minimální standard pro spotřebitele tak aby byla situace přiměřená ve všech 27 členských zemích. O to jde v harmonizaci a o tom také hovoří paní Turinen. To je ta klíčová věc. Protože vy vlastně říkáte, že některé prvky budou plně harmonizovány, u jiných bude určitý minimální standard, k němuž mohou členské státy dále přidávat. Ale e, ta otázka minimálního standardu tedy je klíčová. Také se domnívám, a myslím, že se toho dotýkáte úplně na závěr. Možná je to součástí strategie, eh, ale zeptám se, a zase mnou souhlasíte. Bude to součástí strukturovaného přístupu v příštích čtyřech letech působení eh, komise. Víme, že pan Dálí se zabývá celkovým kontextem pro eh, zlepšování práv spotřebitele, i když tedy pan Dálí tady to má oceně na starost, i když máme samozřejmě konkrétní komisařku na to. Čili toto je vlastně jakýsi první stavební kámen a možná budou tedy určité prvky těch, eh, těch minimálních standardů, dále budeme mít ten společný referenční rámec a tak dále. Hovoříte, jak si zakódování o zamrzlé situaci u peer review. Eh, předpokládám, že eh, předpokládáte navrhnout um, určitá opatření, která řeknou členským zemím, že poté, co bude přijata tato směrnice, neočekáváme, že budou přijímat uh, další ustanovení, která by dále fragmentovala trh. Protože tady vlastně tím budou zakotvena stávající práva a pak se budeme muset podívat na ten minimální standard a zabývat se tím, zda se postupně zvyšuje a to do toho tady zapracovat, nebo zda třeba některé změny přinese společný referenční rámec. Já si myslím, že to je důležitý politický aspekt, strategický aspekt, kterým se musíme zabývat. Dále otázka určité interakce. Jednáme eh, s komisí o směrnici o spotřebitelských úvěrech, o její transpozici, co to znamená. A je zde celá řada věcí, u kterých si myslím dochází k určitému překrývání. Pane Mendersi, nezlobil jste, byste se, to ne, zpravodaj se musí soustředit, takže u směrnice o spotřebitelském úvěru si myslím, že je nesmírně důležité, abychom zajistili, že propojení mezi touto směrnicí a touto, kterou nyní projednáváme, bylo naprosto hladké. A celá otázka toho, do jaké míry by finanční služby tady měly být zahrnuty, není zcela jasná. Vzhledem k tomu, že směrnice o spotřebitelských úvěrech je nyní transponována aktivně, to je velice citlivá důležitá věc. A samozřejmě Ehm, ta diskuse naše se velice eh, točila právě s tuto směrnicí o eh, smlouvách o poskytování ehm, půjček a podobně eh, mimo provozovnu. Ehm, je tady určité překrývání. Komise se také zabývá otázkou zodpovědného poskytování úvěru, což se také týká spotřebitele. Takže to jsem chtěl také zmínit, je to důležitá související otázka. Ehm, Časového harmonogramu se dotknu ještě později, jenom abych ještě dokončil kolo stínových zpravodajů, tak ehm, dám slovo panu Trantafilidesovi. Eh, vidím, že jste přítomen, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval Andreasovi, který tady odvedl vynikající práci. Skutečně mu chci poblahopřát. Eh, sešli jsme se samozřejmě eh, s ním, těmi zpravodajové, vysvětlil nám, jaká bude ta struktura. A nyní, když vidím ten graf, eh, tak přesně vidím, jak je jeho cíl. Jeho cílem je nalézt řešení, které odpovídá tomu, co je potřebné. Pokud není možná úplná harmonizace, hledá jiná řešení. A myslím tedy, že se snaží jít správným směrem. Jsou určité body, u kterých se náš názor v minulosti lišil. Nevím, zda je to ošetřeno tímto nově prezentovaným dokumentem. V každém případě chci říct, že souhlasím s tím, co před chvílí řekla paní Gebhartová. V žádném případě nesmíme eh, dopustit omezení ochrany spotřebitele. A bohužel, pokud se tam zachová ta zmínka, to znamená, že úplná harmonizace nesmí zásadně eh, snížit eh, míru ochrany spotřebitele, tak s tím nesouhlasíme, protože tam se nemá říkat, nesmí zásadně snížit, ale nesmí vůbec snížit míru ochrany spotřebitele. A dále, pokud jde o transakce mezi podniky, o práce mezi podniky, na které se to nevztahuje, to je podle nás slabina návrhu. Aukce, dobře, ale to není až tak důležité, není otázka cen. Tady je třeba jasně říci, že Eh, spotřebitel zná cenu a dodat případné dodatečné náklady ve všech případech. To musí být zcela jasně řečeno. Eh, nejsme, eh, respektive jsme, souhlasíme s definicí lhuty 14 dnů, ale jednu věc bychom upřesnili. Ta lhuta pro odstoupení od smlouvy by měla začínat běžet od okamžiku, kdy spotřebitel obdrží ten produkt, nikoli od okamžiku, kdy je produkt odeslán nebo kdy je eh, zaslán, eh, zasláno potvrzení objednávky. Myslím si, že třeba tyto podrobnosti v dokumentu, jaké ošetřit, můžeme k tomu ještě vrátit později. Pokud je o harmonogram, už se tady o tom hovořilo hodně. Já si myslím, že potřebujeme více času, ale jsem si jist, že nalezneme nějaké naprosto hodné řešení. Děkuji. Děkuji. Tedy, pokud budete souhlasit, tak nyní bych přerušil tuto diskusi, co nejrychleji vyřídíme hlasování a pak se budeme věnovat řečnické době, protože to bys asi, byste se rádi dozvěděli názory komise a rady. A já vám rovněž musím dát trochu času na to zhrnutí, takže možná se nepodaří všem řečníkům dát slovo, ale alespoň nějakou příležitost k diskusi si ponecháme. Chci navrhnout, abychom hlasovali kartičkami dnes. Vidím, že každý má tu kartičku, ale dívám-li se na to, jak vypadá hlasovací listina, možná to nebude vždy nutné. Zatím teda hlasovat kartičkami nebudeme, takže dejme se do práce. První návrh je eh, návrh pana Foxe o spravedlivých příjmech pro zemědělce, lepší fungování potravinového řetězce. Ještě prosím ty, jež nás opouštějí, pomozte nám prosím, odcházejte tiše a nebavte se za tím, co my hlasujeme. Pane Foxy, přejete si něco uvést před hlasováním? Dobrá. Chci vám velice srdečně poděkovat za tak energetickou práci zpravodaje, za takové zanícení. Myslím si, že jste to hodně vyřídil, takže bychom to měli eh, rychle odhlasovat. Tedy hned přecházíme do hlasování, k hlasování. Jsme všichni připraveni. Dobrá. Kompromisní návrh číslo jedna. Eh, ti, kdo jsou pro, proti, eh, prochází. Schváleno, tedy konsolidovaný pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Pan Šuven, pan Šváb a pan Belt. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A přecházíme k pozměnice návrhu 10. Pan Živenka Racebelt. To je ústní pozměnice návrh. Pro. Kdo je pro desítku ještě s tím ústním? Proti? Schváleno. V takovém případě jedenáctka. Pro? Proti? Schváleno. Dvanáctka pana Živéna. Kde pro? Proti? Schváleno. A konsolidovaný pozměňující návrh 2. Pro, proti, schváleno. A další, patnáctka. S ústním pozměňujícím návrhem, jež je tam zveřejněn, pana Živéna, kde pro, s tím ústním, kde proti. Myslíte, že to prošlo, nebo ne, omlouvám se, tady přece jenom budeme hlasovat kartičkami tady u toho. Kde pro, Aha, ne, tak to spočítáme, že ne všichni mají hlasovací kartičku u sebe. in dva bylo pro, to je proti. Thirteen. okay. So that, that is carried. Tak přece jenom schváleno 22 pro, 13 proti. A další, kompromis číslo 3, kde je pro? Proti? Schváleno. 17, si návrh, kde je pro? To rovněž musíme přepočítat. Kdo je pro? Ještě držte ruku nahoře, počítáme. Uh, those, those against? proti? Takže 20 proti, 14 pro, takže eh, to neprošlo. Ehm, kompromis 4? Pro, proti? Schváleno? Kompromis 21 eh, to bylo staženo, tedy 22 eh, pana Živéna, kde pro? Pozměňující nám 22, kde je pro? Proti? Eh, nebylo schválen? Já se omlouvám, já jsem hledal, kdo by pana Živéna podpořil. Neviděl jsem vás tam v rohu. 23 pana Živéna, kdo je pro? 5 je pro, a kdo je proti? Zbytek je proti, takže bohužel. Kompromisní návrh 5, kdo je pro? Proti? Schváleno. Šestka kompromis, kdo je pro? Proti? Schváleno. 28 pana Foxe, kde je pro, kde je proti? Schváleno. 29, ještě s ústním podnějícím návrhem, jež máme e, v tiště někde pro, proti? Schváleno. 30 pana Foxe, kde je pro, proti? Schváleno. Konsolidované pozměňovací návrh číslo 3, kde je pro, proti? Schválen. 33 pana Foxe a paní Vestva. Ještě s tím ústním jde pro, proti, schválen. Pozměňující návrh 34, ještě s tím ústním, kdo je pro, proti, schválen. 35 pana Živéna, kdo je pro, to si rovněž musíme přepočítat. 35. Ještě kdo je pro? Ještě. Počkejte, ještě zvedajte. 18 bylo pro, kdo je proti? Ještě já rovněž, my tady jsme tři, to rovněž za předsednickým stolem. Já hlasuji, říká pan předseda. Dobrá. Zdá se tedy, že to neprošlo o jeden hlas. 19 bylo proti, 18 pro. 36 pana Živéna. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 37. Ještě s ústním pozměňujícím návrhem. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Ano. A nyní tím pádem hlasujeme o celém návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Výborně, čili jednohlasně to bylo schváleno. Výborně, děkuji vám, pane Foxy. Skvělá práce, to byla snad první, první stanovisko, ne, druhé pro náš výbor. Každopádně děkujeme. A nyní přecházíme Eh, k zprávě pana Grecha. Bohužel tady není, ale paní Gepardová, pokud by byly nějaké otázky, je tady jeho jménem. A ten se týká, to se týká našeho stanoviska u kontroly komise při výkonu prováděcích pravomocí. Jsme připraveni, dobrá, článek jedna, eh, pana Grecha, kde pro, proti. Zdržel se někdo schváleno. Devítka a pana Grecha, kde je pro? Proti? Schválen. 5, 6, 7 jsou automaticky tedy schváleny. Další je 19. Pana Bozoje. A kdo je pro? Proti? Um, neprošel. Um, další pro, proti, schválen. Desítka pana Grecha, kde pro, proti, schválena. Jedenáctka pro, proti, schválena. Dvanáctka pro, proti, schválena. Nyní máme dvacítku, ještě s ústním pana Buzoje, kde je pro. Proti, schválena. Tím pádem Přecházíme k 13. pana Grecha, kde je pro? A ne, dobrá, omlouvám se, 13. je e, zamítnuta, 13. padá. Tedy článek 9. Mohl bych, mohli bychom hlasovat en blok, tady 21, 22 dohromady. Kdo je pro? Aha, ne. Dobrá, takže odděleně 21. Kdo je pro? Proti? Schválen. 22 padá. 23 a 24. Tady můžeme hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní můžeme přejít k úvodním ustanovením. Tedy eh, poslanecký návrh 1, pana Grecha, kdo je pro? proti, schválen. Dvojka, pana Gracha, kde pro? Proti, schválen. Šestnáctka, to ještě s ústním, pana Buze, kde pro? Proti, rovněž schválen. Dál, sedmnáctka, kde pro? Proti, schválena. Osmnáctka, padá. Tedy eh, hlasujeme o celém stanovisku, kde pro? Je někdo proti? Ne, výborně, jednohlasně. Děkujeme velice panu Grechovi. Hmm. No a poslední tedy na řadě je zpráva paní Katrin Suly. Paní zpravodajka je na místě, čili chcete se k tomu ještě nějak vyjádřit? Chcete, chcem, chcete k tomu ještě něco říct, než začneme hlasovat? Paní Suly. Ano, děkuji, pane předsedo. Myslím, že všechno šlo velice hladce a myslím, že s tím textem nejsou žádné problémy. Děkuji, říká pan předseda, čili můžeme hned hlasovat o tomto stanovisku. Čili pozměňovací eh, návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. 6, pana Kampose, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Sedmička s ústním pozměňovacím návrhem, který tam vidíte, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Dále pan Korea Campos osmička, kdo je pro? Proti? Zdržel, schváleno. Dále devítka s ústní pozměňovacím návrhem pana De Jonga, pana Kolicma, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Deset, pan Sulí, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Jedenáct, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Dvanáct, kdo je pro? Proti? Schváleno. Třináct, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 16. S ústním pozměňovacím návrhem pana Kolicmana. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 17. Opět ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 18. Opět ústní Pozměňovací návrh pana Korea de Campose, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo, přijato. Nyní úvodní ustanovení A. Ústní pozměňovací návrh paní Psulí. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Dvojka s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Trojka, ten, se, ten je stažen. A čtyřka s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato a nyní hlasujeme o celém stanovisku. Kdo je pro? Je někdo proti? Někdo se zdržel? Přijato jednomyslně. Paní Suli, děkujeme vám za vaše první stanovisko pro tento výbor a já doufám, že jich ještě přibyde v budoucnu. Velice děkuji, tím jsme zakončili dnešní hlasování. A navrhuji, abychom se opět vrátili k té naší ranní diskusi, která se týká důležité zprávy pana Švába. Musíme skončit asi v 11 hodin, protože poté také nás eh, chce informovat pan Živán o své zprávě eh, z vlastního podnětu. Já ještě zkontroluji eh, hlasovací Pardon, pouze ještě zkontroluji seznam řečníků. Paní Busoj, pan Živan, paní Coin, paní Koren de Campos, pan Arias a paní, pan Kreutzmann, čili to jsou řečníci na mém seznamu, celkem sedm. Chce se ještě někdo přihlásit do diskuse? Paní Sary Sasily, čili celkem tedy šest. A nyní potom si ještě také požádáme o stanovisko radu a komisi. Nyní bych vás ještě chtěl požádat, a pak samozřejmě ještě vystoupí zpravodaj pan Šváb. Chtěl bych požádat všechny řečníky, aby se omezili asi na dvě minuty, aby pak ještě byl věč, více času. Děkuji vám. A nyní dávám slovo panu Veniemu. Pan Veniu a také začínáme, tedy spustíme ty hodiny, které budou odpočítávat ty dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit tedy, abych hovořila stručně, protože o mnoha věcech už jsme hovořili. Chtěla bych poděkovat panu Švábovi za jeho práci. To je však pouze začátek a já jsem si jistá, že ještě budou eh, následovat další diskuse už příští týden a také eh, nyní tedy ještě za španělského předsednictví. Já mám dva komentáře, které se týkají podrobností. Jsem velice ráda, že komisařka Redingová je jaksi naklo, více nakloněná té úplné harmonizaci, než byla předtím. Otázkou je, zda tedy za stávajících okolností to bude průchodné. Pane Švábe, určitě v jednom bodě bychom mohli se zasazovat o úplnou harmonizaci a to je e, právo ustoupit od smlouvy. Pan Harbour asi dobře ví, že podobně to bylo i v balíčku, e, v tom telekomunikačním balíčku. Myslím si, že bychom měli stanovit dva týdny a že by to mělo platit pro všechny země. To si myslím, že by mělo projít bez jakýchkoliv problémů. A dále ještě jsou zde další problémy. Za prvé se to týká finančních služeb. Říkáte, že tam je mnoho ještě výjimek, to je pravda. A také tam často dochází k různým podvodům. Ve Francii se také toto řeší a je to dost tedy mm, bolestivé čtení, protože často zjišťujeme, že spotřebitelé, kteří patří často do těch nejzranitelnějších skupin, ještě dnes v době krize navíc se často stávají obětí různých eh, skutečných Eh, zvláštních režimů v tom finančním systému. Musíme zajistit to, aby například nedocházelo ke změně bankovních poplatků ještě předtím, než je spotřebitel o tom informován. A co se týče těch různých poplatků, eh, tak vy jste také hovořil o telefonním marketingu. Myslím, nejsem si jistá, zda bychom to měli přímo zakázat, ale měli bychom to určitě Eh, měli bychom se tím určitě zabývat. Jde zatím eh, jde tedy o to, že by se ten hovor měl jaksi nahrávat, ale je pravda, že eh, já sama třeba s tím mám zkušenost, kdy tedy jsem měla podobnou zkušenost v, budou, v nevnávné minulosti, že tedy jsme hovořili přes telefon. A když mi potom uh, zaslali tu písemnou smlouvu, tak jsem zjistila, že tam byly body, o, které, o kterých jsme nehovořili v tom telefonu. Uh, Eh, čili oni mi tam přidali nějaké další ustanovení a já si myslím skutečně, že toto, ty telefonní marketingy bychom měli nějakým způsobem ošetřit, tomu bychom se měli věnovat. A co se týče toho časového harmonogramu, tak eh, si myslím, že to bude dost obtížné. Je totiž důležité, abychom ještě předkládali pozměňovací návrhy a abychom hledali Eh, ještě další kompromisy, takže myslím si, že mezi 9. zářím a 26. říjnem by ještě měl být na to čas. Je to velice důležité, protože se jedná o otázku z důvěryhodnosti celého prostředí a měli, neměli bychom to uspěchat. A já si myslím, že pan Šváb s tím také bude souhlasit. Také bude důležité, co nám ještě k tomu řekne komise a rada. Děkuji, pane Švábovi, za veškerou práci, kterou odvedl. Eh, děkuji. Ano, děkuji. Vy jste dostala delší čas jako místo předsedkyně. Pan Buzoj, prosím. Děkuji. Já budu mluvit romonsky, pane předseda. Tím to zvládnu za dvě minuty. Je to velice důležité téma a důležité je, abychom si udělali správný základ pro další práci, vytvořili. Zatím tady až tolik řešení nemáme na vybranou, ale je-li politická vůle, pak se můžeme sjednotit na těch základních principech a pak se už ta řešení dotaří, eh, dostaví u těch podrobností. Předloha pana Švába je velice vítána. Eh, skvělou práci odvedl a snaží se nastolit pravidla a rámec pro úplnou harmonizaci, například u prodeje na dálku, eh, na eh, smlouvy mimo prodejnu, mimo provozovnu a tak dále. Samozřejmě v různých zemích existují různé standardy, ale v některých zemích už existují velice vysoké standardy. U té informační povinnosti při prodeji výrobku. Tam mě to připadá velice dobré. Jednak musíme opravdu informovat spotřebitele o právo na odstoupení od smlouvy tam už existuje ta trestní sazba jednoho roku možnosti odstoupit, pokud ho neinformujeme. Právo odstoupit 14 dnů univerzálně. To mi připadá dobré, ale jsou tam výjimky. Situace již v praxi můžeme dobře chápat. Může se nám to stát, že potřebujeme nějakou službu nutně. To chci podpořit zároveň, ale musíme zajistit, že těchto výjimečných okolností nebude zneužíváno ani spotřebiteli, ani podnikateli. Nechceme tam vytvářet těm podnikatelům žádné dodatečné obtíže. Bude muset třeba zavést určité výjimky a když řekneme, že se jedná o výjimečné podmínky, tak musíme nadefinovat. Chci eh, podpořit paní Gebhardovou, panu eh, Rošfortovi, chci jim poděkovat. To jsou naši odborníci. A opravdu eh, jinak stínovi zpravodajové zatím ještě tu správnou představu nemají. Ale já pana Švába znám, já vím, že on bude velice otevřený jakýmkoliv pozměňovacím návrhům. E, celkově však mám velice už pozitivní e, původ, takový ten úvodní postoj. Děkuji, pan Živin. Děkuji, pane předsedo. Tady jsou dvě záležitosti. Za prvé otázka časového rozvrhu. O té hovořili už všichni. To téma je natolik závažné, že bychom se neměli tlačit do nějaké časové tísně. Ano, text jsme dostali teprve včera, je složitý. Už mnozí říkali, musím se v něm nejdříve zorientovat. Mnoho v tom textu ještě vlastně chybí. Musíme si všechno důkladně proskoumat obsahově, o co jde. V ideálním světě bychom samozřejmě si tu harmonizaci přáli, co největší harmonizaci. Ale máme tady směrnici o spotřebitelských právech. O tom hovoříme. Nemůže tomu být tak, že ideální řešení té harmonizace povede k omezení spotřebitelských práv. S tím souhlasím. Čili to, co říká pan Šváb, že budeme cíleně provádět tu maximální harmonizaci, to je politicky velice moudrá koncepce. E, jinak bychom žili e, v nejistotě. Nyní se snažíme z té trochu jakoby slepé uličky dostat. Já ale jsem přesvědčen, tady to doložím několika poznámkami, že u těch prodejních smluv, například nový tvar článku 4, tady musíme precizně říci, u kterých smluv se jedná o té e, složité okolnosti. Článek 5 například tady přesně nechápu, možná jsem to ještě nedokázal vše střebat. proč u těch služeb bylo vyškrtnuto tady. Například nechápu, proč se říká, pokud z důvodu typu smlouvy se zdá to a to vhodné. To mně připadá, ale možná jsem si to ještě pořádně neprostudoval. tři, Tam vůbec nechápu, o co jde, to se musím přiznat. Tedy krátce řečeno, pane předsedo, text jsem dostal včera. Je pokrokem, je, rovněž nabízí určitá východiska, z toho, co se zdálo ehm, zatím obtížné vyřešit, ale musíme ještě obdržet mnoho odpovědí. Ano, všichni máme mnoho otázek a musíme najít čas, abychom si na ně vyslechli ty odpovědi. Paní Komi. Děkuji, pane předsedo. Pro mě jsou nejdůležitější určité informace. Chtěla bych informace, které se týkají smluv, Například, pokud si chcete koupit eh, přes internet nějaké oblečení, tak nenakupujete přímo od eh, výrobce. Eh, může se třeba stát, že to zboží se vám nebude líbit nebo bude mít nějaké vady a je otázkou, kdo bude za to odpovídat, zda výrobce nebo distributor. A to si myslím, že by bylo důležité vyřešit i v dalších oborech, nikoli pouze v, při nákupu oděvů nebo textilů. Je tedy otázkou, zda se má spotřebitel obracet na distributora nebo se má obrátit přímo na výrobce. To se týká třeba v případě některých alergií. Třeba se může stát, že si někdo zakoupí oděv a dostane alergii na nějakou složku. V Itálii existuje velká informovanost o této problematice. A ten systém, který tam je, tak ne vždy dobře funguje. Jedná se o velké odvětví, které s tím má často problémy. Chtěla bych tedy požádat pana Andrease Švába a další eh, stínové zpravodaje, aby se tedy na to zaměřili. Jedná se o velice eh, důležitý, důležitý návrh, který se týká různých oblastí. Děkuji nyní pan Krojde Kampas. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád se věnoval. Nejdříve tedy se připojím k tomu hlasu chvály vůči té metodice, kterou pan Šváb přijal. Ale čím více to analyzujeme, tím více otázek se vynořuje. Já jsem si ještě jednou podíval na ty grafy, na ty barvy, kapitola 4 a 5, tam je na konci věta, o níž se říká, že eh, other dispositions will be retained, čili ostatní bude zachováno v původní směrnici, čili že vlastně určité určitá ustanovení budou zachována z té původní směrnice. Já jsem to nejdříve pochopil tak, že to, ten první odkaz se týká části těch té směrnice, které e, pozměníme. A druhá toho, čo, co převezmeme. Tady to je velkou velkým nebo malým písmem. Takže co to znamená? A the dispositions will be retained. Že ty staré směrnice zůstanou v platnosti? a že budou pouze tak jakoby spojeny dohromady, že budou platit. A druhá moje pochybnost, ta se týká cílené plné harmonizace. Už o tom byla řeč, rovněž v souvislosti s návrhy paní komisařky Redingové, v souvislosti s elektronickým obchodováním. Totiž tam se jedná o dvě záležitosti. Jednak o elektronické obchody a to nám všem, o tom není sporu, připadá velice důležité. A za druhé, a rovněž je to důležité, je ochrana spotřebitele. Pokud tedy elektronické obchodování podrobíme plné harmonizaci, pak vlastně omezujeme tu marži té důvěryhodnosti. E, ten, pokud chceme, aby elektronické obchodování, nebo se domníváme, že bude fungovat dobře v rámci různých států, ale nikoli přeshraničně, pokud se to najednou budeme snažit usměrnit nějakými podmínkami nebo je nastolit, jaký to bude mít vliv na to elektronické obchodování. To zatím je pouze taková pochybnost, kterou jsem tady chtěl nastolit. A pak, když mluvíme o té prodeji tváří v tvář, doslova řečeno, tedy osobní prodej, čili tady by tomu bylo tak, je to tak, že bychom v tom elektronickém obchodování byli méně chráněni v určité zemi, tady mě zdá, že opravdu je to jinak, že by vlastně někdo podléhal jiným podmínkám, když si něco kupuje osobně anebo po internetu. Děkuji, pan Kreutzmann. Děkuji, pane předsedo. My jsme se včera dozvěděli, že opravdu zásadním prvkem elektronického obchodování je důvěra spotřebitele a důvěru nastolují jasná pravidla. My se je tady snažíme nějakým způsobem nastolit, soustředujeme se na to, ale právě, jak k ním dospějeme. Já tady chci dát příklad. Stále znovu zjišťujeme, že existují i neseriózní nabízitele na mm, poskytové služeb v internetu, e, tam různé účasti v nějakých klubech, v něčem a tak dále. Tedy spotřebitel, který si v síti něco nakupuje nebo tam vůbec se prokliká, vůbec neví, co na něho, do čeho upadne. Tedy když mluvíme v článku 1, v článku 11, bod 1, smlouvy na dálku o poskytování služeb musí být e, sepsány tak, aby spotřebitel než vydá peníze, chápal, za co je platí. Čili pokud se zaváže něco uhradit, tak musí vědět, co to přesně je a že to musí být závazné ta objednávka až poté, co spotřebiteli byly plně sděleny podmínky, za jakých si něco nakupuje. Tedy my musíme chránit spotřebitel před neseriózními prodejci. A právě tady jde o to, že to nemůže být pouze jeden měsíc. Tady si musíme uvědomit, jaké můžou být dopady toho, protože to je velice ošemetné téma. My chceme jednak dát spotřebiteli více práv, více možností, ale zároveň je chceme chránit před neseriózními prodejci. Zároveň ale chceme, aby i ten distributor, ten, který něco prodává, si mohl být jistý, že ty peníze dostane, protože existují i neseriózní spotřebitele, zákazníci, kteří um, se snaží e, si něco nejdříve objednat a potom najednou to mají právo znovu vrátit a kdo to bude hradit, když se tady říká, že by to měl hradit ten prodejce, pokud je to víc než 50 eur. Čili to, co si tady píšeme, to musíme promyslet do důsledku, aby to jednak nebylo vágní, jednak aby bylo jasné, co pro koho z toho vyplývá. A tady pan Arias tady není, tak budu velký Paní Rojtová, pokud se budete držet svého času, tak vám dávám slovo, paní Rojtová. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla tady reagovat eh, na tu otázku, jak eh, zajistit vyšší důvěryhodnost eh, obchodování přes internet. Chci připomenout zprávu o důvěře spotřebitelů v digitální prostředí, kterou přijal náš výbor v minulém volebním období. A je z ním návrhu, který jsme odhlasovali, bylo, aby zaprvé existovaly vzorové smlouvy, Sorry, we're not getting the Czech translation, actually. Um, so sorry, we didn't, um, we didn't hear Yes. Yeah. Uh, yes, it is all, now it is all right? Yes, no problem. Tak já mám začít znovu? <laughs> Je. Eh, takže já jsem chtěla připomenout, že jsme tady přijali zprávu, ve které jsme eh, také odhlasovali náš společný návrh na to, aby existovaly vzorové smlouvy pro obchodníky přes internet a ti, kteří by tyto vzorové smlouvy nabízeli, tak by eh, patřili mezi tu skupinu, která eh, má právo si nést jakousi značku důvěryhodný obchodník. Ti, kteří by chtěli nabízet klientům eh, netradiční smlouvu, respektive ne tu vzorovou, ale trochu jinou, tak by měli povinnost označit, v čem se liší, v kterých prvcích se liší třeba i výhodných pro spotřebitele od té vzorové. Druhým prvkem, který měl zvýšit důvěru, bylo zavedení té značky důvěry, jakýsi emblém nebo evropská značka, která by byla a měl by jí právo mít právě ten obchodník, který, eh, který mm, delší dobu funguje na trhu a tak dále. Nechci teď říkat ty podrobnosti. Výsled, eh, a byli jsme přesvědčeni o tom, že si organizace eh, spotřebitelské ohlídají to, že nedojde ke zneužívání tady této značky například. A mohla bych jmenovat další věci. Já bych chtěla říct, že také kodex chování Eh, eh, uživatelů internetu obecně je také klíčová záležitost a velmi chci ocenit, že komisařka Reding to vzala velmi vážně a že připravuje i tuto záležitost a že bychom to měli také vzít v potaz v rámci teda této naší zprávy. Děkuji. Well, thank you very much. Um, Děkuji. mnohokrát. Já to velice rád zmíním paní komisařce Redingové, která dorazí cirka za hodinu, takže doufám, že tady také budete, abyste se jí na to dotázala nebo se jí o tom zmínila. Promiňte, paní komisařka Krusová, to byl takový flashback. Paní komisařka Radengová se stále jak se účastní života našeho výboru, ale bude to paní komisařka Krusová, která samozřejmě přijde o půl dvanácté. Ehm, a zase, že tady eh, došlo eh, pan Prong, který udělal naprosto bezešvý přechod eh, z digitálního, z, z, z, ze spotřebitelských věcí na digitální prostředí, takže mu tímto dám slovo. Děkuji, pane předsedo. Říká zástupce komise. V tuto chvíli toho nemůžeme až tolik říci. Nejprve chceme poblahopřát panu Švábovi magnus opus, skutečně musím použít latinu. <clears throat> To je obrovská práce, kterou jste odvedl. Komise ví, jak obtížné je potýkat se stolika různými eh, právními nástroji, které existují, jak je tedy sloučit, Na eh, dohromady. Pan Šváb se o to, myslím, úspěšně pokusil, úspěšně se pokusil změnit je tím směrem, který si přál parlament a svým způsobem to také eh, odpovídá projevu komisařky před časem zde v této místnosti. Takže skutečně je to podle mého vynikající začátek vzájemné diskuse. Samozřejmě chápeme, máme pochopení pro vystoupení poslanců a poslankyní, která se týkala různých podrobností. Jsou tam stovky detailů, které všechny jsou velmi důležité pro spotřebitele a také pro podnikatele v Evropské unii. Určitě se ještě hodně bude debatovat o těch podrobnostech. Pokud je o nové zacílení, jaké navrhuje zpráva, je jasné, že tady se zaměřujete na to, ta nejdůležitější témata vnitřního trhu, což také bylo obsaženo v projevu paní komisařky. Jsou některé věci, kde zpravodaj zachází dále než původní návrh. Jedním z příkladů je ochrana po dobu jednoho roku místo tří měsíců, to je ta cooling off period, to je jedna věc. Jsou tady další věci, ale není jich mnoho, řekl bych kde možná dochází ke změně, eh, která není až tak dobrá pro spotřebitele. Jedním z příkladů je elektronická pošta, která je vyňata z definice mm, prostředku komunikačních. Eh, durable medium, pardon, trvalých prostředků, trvalých médií. Možná tím bychom se ještě mohli zabývat. Takže myslím, že ten přístup zpravodaje je dobrý. Ještě bych se vrátil k tomu, co uvedla paní komisařka ve svém vystoupení, a totiž, že potřebujeme vyváženost mezi zájmem a významem poskytovatele a prodejce na jedné straně a na druhé straně spotřebitele. Nesmíme zapomínat, že dostáváme stále ještě mnoho stížností, zejména v oblasti elektronického obchodování, že některé země jsou zcela opomíjeny. Vůbec se v nich nenabízí, vůbec v nich některé podniky nenabízí zboží, služby. Zejména jde o nové členské země, ale týká se to i menších trhů, které často tedy jsou vlastně vyloučeny z tohoto prostředí elektronického obchodu. Práva spotřebitele tedy jsou natolik bezcená, že dokonce ani ten spotřebitel nedostane žádnou nabídku. Na to nesmíme zapomínat. Na druhé straně samozřejmě jsou tady všechny ty věci, které souvisí s důvěrou spotřebitele a za to se komise plně staví. A ještě na závěr, pane předsedo, bych rád uvedl, že samozřejmě časový rámec je plně na rozhodnutí Evropského parlamentu. Musíte si dát k dispozici veškerý čas, který potřebujete, abyste to mohli řádně zvážit. Na druhé straně Samozřejmě jsou zde dva legislativní orgány, spolu legislativní, tím druhým je rada. A někdy není příliš moudré postupovat příliš pomalu oproti postupu v radě. Tak to je snad jediná věc, kterou bych rád uvedl, protože ta interakce v diskusi mezi um, oběma zákonodanými orgány je důležitá je důležité, aby jeden ze spolu zákonodárných orgánů jak si nepředběhl druhý. Může se potom stát, že se objeví na stole věci, na které eh, ten druhý orgán není připraven, příliš dlouho vyčkával. Děkuji mnohokrát, děkuji za eh, pozitivní eh, slova na adresu našeho Magnum Opus, s tím souhlasím. Poprosím ještě zástupce rady. Eh, aby nám také sdělil, zda si myslí, že eh, časový rámec je možné sladit mezi parlamentem a radou. Prosím, máte slovo. Eh, muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Velice děkuji. Jsem velice rád, že se zde mohu vyjádřit. Chtěl bych vás pouze stručně informovat o tom, jak to v současné době vypadá na radě s touto problematikou. Naše pracovní skupina se několikrát setkala a snažili jsme se také vycházet z názorů členských států. Zejména se to týkalo kapitoly 5. Během eh, veškeré doby, kterou jsme se, které jsme se věnovali, jsme se také snažili soustředit na určité problémy, které postupujeme tedy postupně. A ten byl schválen přístup maximální harmonizace. A také vy sami víte, že jsou zde určité těžké, nebo tě, určité těžkosti. Eh, od listopadu do mm, ledna jsme se postupovali, jsme tedy postupovali postupně po určitých krocích. Jak říkal eh, předseda, tak se také snažíme zjišťovat, eh, jak je to s postupem v jednotlivých institucích během těchto měsíců. Obdrželi jsme také stanovisko výboru pro eh, výboru EHSV, také jsme vzali na vědomí stanovisko vašeho výboru a rovněž stanovisko výboru pro právní záležitosti. Rovněž velice Eh, pečlivě přeskoumáváme stanoviska všech zúčastněných stran, která jsme získali během slyšení a rovněž jsme eh, si vyslechli názory i parlamentu jednotlivých zemí, rovněž i místo předsedkyně komise paní Redingová zde v březnu v parlamentu eh, vystoupila s určitými stanovisky. To jsme rovněž vzali v úvahu. Je tedy důležité, abychom Eh, začali tuto politickou debatu, abychom také jednali s jednotlivými ministry, abychom zjistili, do jaké míry je potřebná harmonizace tohoto návrhu, co si o tom myslí. Tato debata proběhla minulý týden a během této debaty eh, padly zejména tři otázky. Za prvé, zda ten hlavní princip celé směrnice má být maximální harmonizace, anebo zda by se dávala přednost smíšenému postupu. Většina členských států řekla, že chtějí spíše pragmatický, flegmatický, eh, pardon, pragmatický flexibilní přístup, který bude jaksi smíšený. A chceme tedy postupně analyzovat jednotlivé části této směrnice. A co se týče úrovně harmonizace, tak jsme se ptali, jaká harmonizace by byla pro smlouvy, zda by zde měla být určitá minimální harmonizace pro smlouvy, které budou uzavřené v obchodních prostorách a maximální harmonizace, která bude pro ty smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory. A většina delegací tedy řekla, že by zde skutečně měl být rozdílný přístup podle toho, je, o jaký typ smlouvy se bude jednat. Dále zde byla otázka, zda má být eh, tedy Eh, také harmonizace těch eh, smluv, eh, těch informací, které dostane spotřebitel předtím, než uzavře smlouvu, a nebo zda tedy byste měli být ještě přísnější názory. Jste se názory velice lišily, co se týče harmonizace těch informací, které obdrží spotřebitel ještě předtím, než uzavře tu smlouvu. Ještě budeme spolupracovat také s našimi belgickými s kolegy já jim přeji eh, mnoho štěstí s tímto mm, obtížným portfoliem a my se tedy budeme snažit připravit konsolidovaný text, který tedy umožní to, abyste také mohli eh, pokročit v této práci a doufám, že v tom čase, který nám zbývá, s tím ještě postoupíme dopředu. Děkuji. Chtěl bych poděkovat zástupci rady za to, že k nám zavítal a že nás také informoval o tom, jak to probíhá. Myslím si, že to je naposled, kdy jste za námi přišel protože tedy to španělské předsednictví se chýlí ke konci. Chceme vám poděkovat za veškerou práci, kterou jste odvedl, protože jsme ji velice oceňovali. Já bych také ještě, než dám slovo panu Švábovi, tak bych chtěla ještě říci, že to vypadá, že ta rada vlastně je na stejném stupni vývoje názorů, které se týká této problematiky a já také doufám, že i to belgické předsednictví bude mít podobné názory jako zpravodaj. Hovoříte o tom, že proběhly také e, veřejné konzultace. My jsme také získali transkript e, určité debaty e, v angličtině. Budeme se tedy snažit, aby ho měli všichni k dispozici. Nevím, zda se jedná úplně o přesný přepis toho, ehm, jak se vyjadřovaly členské státy, ale myslím si, že by to bylo mít užitečné. Doufám, že tedy také budete sledovat, uz, budete sledovat pečlivě jak to bude dále probíhat, protože bude nutné eh, dosáhnout určitých kompromisů a v některých případech to bude eh, citlivé a také mm, by nás, nás bude zajímat, jaké budete mít návrhy na ty kompromisní texty. A nakonec dám slovo panu Švábovi, aby tuto debatu zakončil a aby nás také informoval o tom, jak to bude dále pokračovat a o časovém harmonogramu. Andreasi, máte slovo. Äh, ano, děkuji a srdečně díky všem kolegům. Přesto, že ten časový plán není až tak výhodný, tak si myslím, že už jsem obdržel mnoho cených rad a poznatků. To tež platí rovněž o radě a komisi. K tomu časovému plánu. Můj časový plán vypadá tak, že mám v úmyslu 23. června předložit tu druhou závěrečnou část, což znamená, že už bychom v červenci měli mít dost času se o tom bavit, o tom diskutovat a pak budeme mít dva měsíce na podávání pozměňovacích návrhů. Pokud si přejete, aby ten závěr, ta lhůta, aby byla flexibilní, já s tím problém nemám. Spíš mi jde o to, abychom všichni měli možnost odvést kvalitní práci. Proto tedy jsem ochoten podpořit vaše přání. Za druhé, jedná se samozřejmě o práci, která se nakonec bude muset vědovat i slovíčkům, dokonce čárkám, všemu, všem podrobnostem. A já jsem si jist, že se tam dá mnohé zlepšit, i když už mnohé bylo dobře promyšleno a možná zatím to pouze není jasné. Jedno je však jasné. Vše nemůžeme mít. Nemůžeme mít u všech smluv rozdílné systémy, rozdílné možnosti, tak jak to říkal pan Kresman. Pokud chceme seriózně pracovat s návrhem, který obšťastní všechny, tak mě ho prosím předložte. Já jsem to hledal a nakonec jsem to nenašel. Někde musíme najet podobu, v níž bude jedno těžiště a z toho budeme vycházet. Já jsem přesvědčen, tak jak řekl pan Kreutzmann, že ta transparentnost těch pravidel, ta bude dobrá pro všechny. I když nebude vše na té nejvyšší úrovni ve všech členských státech, že to je ten správný cíl. Ale bohužel ve všech oblastech toho nedosáhneme, proto tady mám takový ten návrh, nástin a mně on transparentně připadá, abychom do té rámcové, do té zastřešující směrnice dali to, co říkám v tom um, návrhu. Totiž, že, by tam, že bychom tam E, vzali a zohlednili úplně celou tu směrnice o té prodeji na dálku a o prodeji podomní. A pak máme tu čtvrtou kapitolu. To je o e, o, těch, e, o tom poskytování služeb a zboží a pak kapitolu pátou. A tam já doporučuji prostě z praktického hlediska, abychom z toho vyňali ty oblasti, na kterých se shodneme a ty zakotvíme v té rámcově zastřešující směrnici. A tam, co potom budeme muset, podle mínění většiny, ponechat u té minimální harmonizace, ať to tam ponecháme. Zatím ale jsem e, eh, konkrétně to ještě nestvárnil, protože musíme vycházet z toho, co komu vyhovuje. A když já si reálně poslechnu diskusy v, rátu, eh, v radě, na jiných fórech, vyplývá z toho následující. Z jedné strany, z hlediska trhu by bylo nejlepší vše sjednotit, ale zároveň nechat vše eh, v té rozdílné potobě, aby měli eh, spotřebitelé flexibilitu. To samozřejmě není slučitelné. Já vítám návrhy zlepšující eh, na zlepšení, ale zároveň musíme pak vést dlouhé diskuse o srovnatelnosti. Proto v té první části už jsem tu práci zakončil, protože tady se to vztahuje úplně na informační povinnost a na právo odstoupit. Tím vlastně zcela nahrazujeme ty dvě dosavadní směrnice. A pak druhá část se bude věnovat v kapitole čtvrté a páté těm oblastem, kde z toho výjmeme například ty unfair commercial terms a e, záruky. Já jsem si zvolil zelenou varbu, e, vážení zelení, aby tady přišlo jaro, nikoli z důvodu zelené strany, ale jsem velice rád, že to zelení vítají a že se budou příznivě díky tomu dívat na mou práci. Flexibility se snažíme zvyšovat, o tom jsme už mluvili na schůzce se stínovými zpravodaji. Ano, nechci vám protiřečit. Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom měli jednu směrnici. Já jsem si to nejdříve dokonce i tak promyšlela a řekl jsem v článku čtyři. tam dám všechny možnosti harmonizace u všech různých oblastí, aby se všichni mohli odkazovat na článek čtyři. Ale pak jsem se obával, že se budou obávat různí účastníci diskuse, co se vztahuje ke kterému podbodu toho článku. Proto tady navízím dvě možnosti. Určité oblasti necháme na minimální úrovni ve stávajících eh, směrnicích, i když si tam můžeme přidat k tomu, zvýšit to, anebo to přeneseme do té zastřešující eh, směrnice, ale pak cíleně už se záměrem plné harmonizace. Je tady celá řada podrobností, o nich se zmínit nechci, pouze zareaguje na kolego Habra o těch finančních službách. Je tomu tak, že spotřebiteli jsou podléhají směrnici o úvěrech v částce od 200 R do 25 tisíc. Tedy, co se týče uzavíraných služeb, jež se týkají částek nižších než 200, tady bychom zavedli eh, právo odstoupit od smlouvy, kdyby se to tady eh, týkalo. Pak máme ještě směrnici z roku 2002 a pak směrnici, eh, která je uvedena jako výjimkou z této směrnice, ta ji částečně nahrazuje, tam nebudu mluvit o podobnostech, tomu se ještě musíme věnovat. A doufám, že 23. června budeme moci prezentovat druhou část. Samozřejmě to závisí i od eh, překladu, od toho, jak se to podaří sekretariátu. Já se budu snažit, abych to dostal dohromady co nejdříve a doufám, že i francouzský překlad pak bude bezchybný. Samozřejmě to bylo vše z důvodu časového tlaku. Kdykoliv jsem otevřený dialogu, budu se těšit na kritické připomínky, na komentáře ze všech stran. Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát, Andrasi, za to, že jste vedl dosud eh, veškerou tu práci. Myslím, že pokud o harmonogram musíte spolu se s těmi zpravodaji a se sekretariátem se shodnou na nějakém výsledem návrhu harmonogramu. Um, kolegové hovořili o tom, zda by byla ještě nějaká příležitost pro externí konzultace. To nechám na vás. Vždy je také možnost uspořádání nějakého semináře mimo běžná, eh, běžné schůze výboru. Um, to nechám všechno na vás. A budu se, myslím, že 23. června bychom se měli opět pokusit uh, zajistit si dostatek času na tu rozpravu, jinak abychom navázali na to, co jsme řešili dnes a také eh, od vás dostaneme patrně další podklady a můžeme tehdy také dořešit ten harmonogram. Eh, chci poděkovat rovněž zástupcům komise a rady za jejich vystoupení. Nyní eh, Pane eh, Žuvene, já se vám velmi omlouvám, že na vás zbyde méně času, ale vzhledem k tomu, že to je první výměna názoru, tak vlastně můžeme jaksi odstartovat eh, váš projekt dnes. Máme tady ještě paní eh, Rule, což je naše pečlivá zpravodajka pro rozpočet a chce nám představit návrh pilotního projektu a přípravných akcí, protože v této věci my si musíme učinit určité formální kroky, takže vám dám slovo. Poprosím všechny, aby opouštěli sám v klidu. Musíme dále pracovat. Já pouze krátce, jenom abyste se orientovali v tom, jak teď probíhá diskuse. Máme nyní nový postup díky Lisabonské smlouvě a rovněž z důvodu pozdní volby komise. Tentokrát eh, to takto v parlamentu vypadá a budeme postupovat po dvou etapách ve výboru. Za prvé, dnes máme v úmyslu, a to už jsem prohovořila s koordinátory, připravit eh, takovou zprávu o pilotních projektech pro rozpočtový výbor, to pak půjde na komisi, komise sdělí své mínění, své stanovisko, vrátí se k nám, tedy v v první etapě jdou eh, ty preparatory actions a pilotní projekty a potom v té druhé fázi v září se opravdu bude na výboru eh, debatovat o všech eh, položkách v rozpočtu, jež se týkají nás, ale z důvodu přípravy by bylo smysluplné se dnes vyjasnit situaci o pilotních projektech tak, abychom mohli rozpočtovému výboru předložit příslušný materiál, který pak může jít na komisi. Já eh, tady eh, navrhuji tři akce. Pilotní projekt k tomu fóru Single Market, jednotý trh. Tady paní Tun, možná si vzpomínáte, o tom hovořila. Na to navazujeme, tam máme příslušný návrh, pak máme doplňující návrh k tématu vnitřní trh, konkrétně v návazně na zprávu pana Greka. Tam chceme položku 200 tisíc eur na celou tuto oblast, totiž ta frustrace občanů s vnitřním trhem tedy nějakou studii, abychom zjistili všechny problémy, jež e, přináší vnitřní trh pro spotřebitele. Potom na pozdější etapě se můžeme případně bavit o tom, když už se nám komise ozve, zda to vše nespojit do jednoho projektu. Zatím tedy je uvádíme jako dva oddělené projekty a budeme čekat, že komise zareaguje rovněž zvlášť. A pak ještě třetí téma, což je rovněž něco, o čem už jsme mluvili. Předběžné kroky v oblasti. Teď si to tady musím najít, říká řečnice. Ten scoreboard. O tom už jsme ve výboru mluvili, tam už máme i zprávu, to byla paní Rit a i na to navazujeme a tam máme rovněž návrh zítra ve 12, co chceme předat, abychom dodrželi lhůtu, pak se nám komise ozve, co ona o tom míní a pak eh, v září můžeme o tom jednat a rozhodnout. Uh, Tady si myslím, že opravdu o tom ani nemusíme mít žádnou rozpravu. Z toho, co vím, to vše prostě bude posláno komisi, čili Single Market Forum, přehled těch 20 nejvyšší, nejdůležitějších důvodů pro nespokojenost a monitorování a kroky k eh, spotřebitelské politice, to jsou ty skorborky. Eh, tak jsem rád, že tady představitel komise hned už slyší, že to vše dostane, protože to asi bude jeho odpovědnost na ně zareagovat. A samozřejmě budeme mít i příležitost o tom hlasovat, když se nám to vrátí v září, tedy zatím nemusíme se o tom bavit. Nebo pane Van de Kampe, vy máte něco, nesouhlasíte s námi? Ano, ano, vy nesouhlasíte. Ne, ne, já nesouhlasím s těmi návrhy. Tedy pokud nesouhlasíte s návrhy, říká předseda, tak se o tom bavit nebudeme. Ano, přesně tak. Naše skupina s těmi návrhy souhlasí, ale máme jenom jednu připomínku k tomu druhému návrhu, kde se říká, že těch 20 nejdůležitějších eh, důvodů nespokojenosti s jednotným trhem a frustrace občanů. Tady bychom dodali ještě slovo businesses, čili podnikatelé, rovněž jejich důvody nespokojenosti, zejména těch malých středních podnikatelů. Dalo by se to propojit? pak by to byl takový komplexnější pohled. Pak by ten pilotní projekt podal takovou lepší náhled toho, co se musí napravit. Tedy já bych nechtěl narušovat to, co tady organizujete, pane předsedo, jenom takovou malinkou připomínku jsem si dovolil. Ano, eh, souhlasím s tím, eh, prosím o pochopení, my jsme to sepisovali rychle, proto jsme si to sami nebyli schopni probrat, ale vždy výbor vítá takové korektury malé. Já se toho ráda ujmu. A už se stínovými zpravodaji různých frakcí mám zprávu, že to podporují, tak jim mnoho. Děkuji. Výborně, takže se tam dá and SMEs, určitě komise s tím bude souhlasit, protože tím dokonce i DG Enterprise by se do toho zapojilo, takže my se snažíme eh, rozšířit eh, oblast eh, těch, jež budou spolupracovat s námi. A nyní rozjezd ještě dalšího nového projektu. To povede pan Živel. Ten nás zavádí na úplně nové pole, totiž reklama a zejména nekalé komerční praktiky. Tam jsme zatím ještě podrobně o tom nejednali. Pan Živé je naším zpravodajem. Možná by nám tady nastínil situaci i směry, jimiž se chceme ubírat. A pak, pokud budeme mít čas, snad se nám to podaří, máme ještě 25 minut, pak naši stínový zpravodaje, máme tady pana Sampanzeriho, pana Rošfora tady rozhodně máme. Nevím, kdo za zelené bude stínovým zpravodajem. Paní Lakalakinová je tady. A pan Dion tady není. Ale pan Trentofilidis nám k tomu něco řekne. Tedy e, socialisté a zelení. Tady je upozorní, rozhodněte se, kdo promluví, ale pane Živéne, nastíňte nám, co v té zprávě vlastně bude. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Jde tady o zprávu, která nese název e, Dopad, nebo vliv reklamy na chování spotřebitele abych zmínil tady základní věci, jednak metodice. Nejprve možná harmonogram. Počítá se s tím, že to bude prezentováno v IMCO v červenci. Mám je napsáno 12. července. Tento termín byl poskytnut. Termín pro poznací návrhy u nás ve výboru začátkem září a v říjnu v listopadu by se hlasovalo v plénu. Výbor pro práva žen vypracuje stanovisko k této věci a výbor IMCO požádal o dva briefingy od eh, služeb parlamentu. Jednu ke stavu provádění ustanovení týkajících se reklamy, je to směrnice o nekalých, respektive neza, mm, ano, nekalých eh, obchodních praktikách a také o eh, živé klamavé reklamy na internetu. Tyto dokumenty budou k dispozici začátkem července, takže to bude možné ještě zapracovat eh, do návrhu zprávy. Nyní k obsahu, pane předsedo. Je to téma složité a obsáhlé. Já jsem eh, počítal se, já počítám, plánoval jsem první zkusku se stínovým zpravodajem na příští týden, eh, kde bychom možná mohli řešit tyto body. Jednak si myslím, že je třeba se jednak schrnout eh, pozitivní i negativní roli reklamy a její vliv na chování spotřebitele, protože vliv reklamy samozřejmě není jen negativní. Pozitivní vliv, kromě toho, že reklama evidentně je jakési eh, maza, mazivo um, hospodářské činnosti a činí ekonomiku více eh, konkurenční, tak kromě zneužití dominantní pozice, tak, mm, respektive zabraňuje zneužívání Eh, zneužívání výsadní pozice, eh, podporuje inovace a tak dále. Může mít ovšem také negativní dopady, existují nejrůznější nekalé typy či nezákonné typy reklamy, jako je klamavá nebo agresivní reklama. Eh, dále je zde otázka prostoru pro reklamu, ať jsou to veřejné prostory ve městech, soukromý prostor a tak dále. A také je třeba se podívat na to, že pokud je úroveň reklamy příliš vysoká, tak může představovat překážku vstupu na trh. To znamená, na jedné straně je to eh, věc, která může pomáhat v boji proti zneužívání dominantního postavení na trhu, ale na druhou stranu, pokud eh, by podnik, který chce vstoupit na trh, potřeboval eh, finance, na reklamu, které by byly příliš vysoké, tak to může být bariéra vstupu na trh. Dále no je zde otázka všech eh, zranitelných skupin obyvatel, například dětí nebo eh, příliš zadlužené osoby. To jsou skupiny obyvatel, které mohou, být, eh, které mohou trpět negativním vlivem reklamy. Dále mi připadá důležité zmínit celou problematiku Eh, kontextu vývoje médií, které prochází hlubokou změnou. Je zde, eh, jednak jsou zde nové informační technologie, eh, komunikační s novými prostředky, jak realizovat reklamu, které nebyly představitelné ještě před pár lety. Například je zde celá ta diskuse o sociálních sítích, Facebook například, o tom se hodně mluví. Jsou tedy možnosti, jak vstupovat do soukromého prostoru s reklamou která eh, funguje na jiné bázi, jak to ještě nebylo představitelné nedávno. Například, když si někdo otevře profil na Facebooku, tak jakmile je ten profil otevřený, tak ten člověk má přístup ke všem sítím jednotlivce. A tady může docházet k opravdu intruzivní reklamě, která není chtěná, není žádaná a není regulována. Eh, při provádění nových eh, form komunikace eh, přes IP máme telefon plus eh, televizi plus e-mail na přes jediného dodavatele, třeba přes jediné IP, navigace po internetu může poskytnout informace o vašich preferencích a také třeba po tom, co vidíte v televizi, možná se bude strukturovat podle toho, jaké informace od vás byly získány, eh, podle toho, jak se pohybujete po internetu. Eh, můžeme si do budoucna eh, představit, že když povedete hovor po telefonu přes IP, tak mohou být z toho identifikována klíčová slova. Například, když někde po telefonu někomu řeknete, že moc nemáte rádi pizzu, tak podle toho budou, bude nastavena a zacílena na vás reklama Eh, v jiných komunikačních kanálech, podle toho, co jste řekli po telefonu. Eh, Google a další podniky dnes eh, přeskoumávají možnosti, respektive už dnes, dnes identifikují takováto klíčová slova v komunikaci a podle toho potom zacilují reklamu. Čili reklama začíná být čím dál více intruzivní. Myslím, bude důležité se ve studii dopadu nebo v této analýze dopadu reklamy Eh, se eh, zaměřit i na další témata, některá už jsou dobře ošetřena, už se o nich často ani nemluví. Máme například tu směrnici o nekalých komerčních praktikách, tam máme mnoho inteligentních řešeních, tak eh, tyto otázky nebudeme klást znovu, nastavovat znovu, budeme si klást otázky nové. Myslím si, že tato zpráva by se měla zaměřit na témata, která zatím ještě nebyla ošetřena, především tedy na nové modely komunikace. Ehm, také samozřejmě hm, provedeme jaksi toho nástroj, které máme dnes k dispozici pro boj proti agresivní a klamavé reklamě a využijeme této příležitosti také k tomu, abychom vyhodnotili relevantnost nástrojů, kterýž máme k dispozici. Dále k seberegulaci, autoregulaci. Samozřejmě tento postup je velmi zajímavý, ale velmi heterogenní. Trh je velký a je třeba se věnovat i tomuto aspektu. Dále mohu říct, že tady je to téma velice široké, obsáhlé, heterogenní a pokud eh, chceme eh, situaci nějak posunout ku předu na vnitřním trhu, tak musíme nastolit témata, která dosud nebyla eh, evokovaná, i když proto třeba ještě dnes nemáme technická prostředka, abychom je řešili. Ehm, například jedna nová otázka, která se dnes objevuje, je skrytá reklama na internetu tato skrytá reklama. Eh, na tu ještě odborníci, experti nemají eh, odpověď. Tato reklama spočívá v tom, že například podnik eh, vytvoří na internetu něco, jde to tedy přes komunikaci mezi, konverzaci mezi lidmi, která může být, která může být manipulována a může do toho tedy skrytým způsobem vstoupit nějaké sdělení o negativních či pozitivních vlastnostech nějakého produktu. Na to se samozřejmě dosavadní směrnice nevztahuje, protože to je úplně nová věc. Tolik tedy e, zhruba k otázkám, které chci pojmout do své zprávy. Samozřejmě budu na tom spolupracovat se stínovými zpravodaji z jiných poslaneckých klubů. Děkuji za slovo. Děkuji, pane Živáne. Já s vámi zcela souhlasím, že opravdu bude důležité soustředit se a přistoupit k otázce z analytického hlediska. To, o čem mluvíme, o tom marketingu na internetu i osobním marketingu, to určitě paní Krysová ráda od vás uslyší. Myslím si, že to bude mít dopad eh, nebo nějakým způsobem provázáno s práci celé řady ředitelství. Tedy jsem rád, že tady vidím přítele našeho výboru, pana Montyho. Vítám ho a za chvíli určitě bude reagovat. Máme čas na krátké první kolečka stínových zpravodajů, případně jejich zástupců. Paní Gepardova, pan Rošfor, paní Rüle, paní McClarkinova a pan Trantefelidis. Paní Gepardová, prosím. Děkuji, pane předsedo náš stínový zpravodaj bohužel musí eh, na jiné zasedání, omlouvá se, ale samozřejmě rád naváže kontakt. On mi zde dal pár eh, poznatků, jež mohu předat. Já ovšem budu na to rezignovat, protože ovšem už zde byla řeč, proto bych řekla, že právě ta těžiště, jež jste vyjmenoval, rovněž v oblasti těch nových komunikačních možností, budou závažnou záležitostí, na kterou musíme reagovat. Tady nejde pouze o spamy, rovněž i z obrázky. Nikoli pouze o to, co se zveřejňuje na internetu, ale rovněž o ty stránky, jež vám násilně vyskakují na obrazovce, když si chcete něco vyhledat. Všechny ty problémy v té souvislosti. Rovněž jste se zmínil o jednom bodu a o něm se zatím mluví příliš málo, ale zdá se, že bude stále významnější. Totiž stránky, které jsou nabízeny a které obsahují skrytou reklamu. A tam vlastně vůbec toho není jasné, že se o reklamu jedná. Ty stránky se snaží prezentovat jako seriózní informace, jež je šířena mezi občany. My už jsme před krátkou dobou o tom mluvili v souvislosti například s léky a s nabídkou léku občanům i rovněž po internetu a jakým způsobem můžeme krýt to, nebo se vypořádat s tím, že existují kampaně skryté reklamy, které jakoby poskytují informace, ale vlastně jsou to jednostranné informace, proto je důležité, aby se v té věci něco dělo. Rovněž jste se zmínil o otázce, jež souvisí s ochranou údajů. I to je důležité téma, s ním se musíme právě zde na v tomto digitálním prostředí mnohem více zabývat. Já jsem velmi ráda, že i Evropská komise má v úmyslu se zabývat ochranou údajů intenzivněji. Budeme mít možnost dialogu s paní Krysovou, ale i paní Redingová. Včera na fóru o ochraně spotřebitelů zcela jasně řekla, že to bude jedním z vůčích témat, jež, jimž se i ona chce zabývat v nejbližší budoucnosti. A já si myslím, že právě v tom, jak jste to tady nastínil, jak si představujete ten dokument, že to prezentujete velice správně a já už se těším na výbornou spolupráci. Děkuji. Uh, Mr. Rochefort. Rochefort, děkuji, pane předsedo. Tady jsme u důležitého tématu, které se velice rychle vyvíjí. To bych chtěl předeslat. Vystoupení kolegy nám bylo vynikající. Určitě nejde o to, že bychom se stavili proti reklamě. Eh, víme, že reklama je asi ehm, vrcholný projev eh, kreativity moderní společnosti a někde ta kreativita zachází až příliš daleko. Je tedy třeba si to uvědomit. Jenom bych rád řekl, že jsou dvě věci, podle mého, které jsou zde klíčové. Eh, o jednom eh, se tady už hovořilo, druhý ehm, se byl zmíněn velice letmo. Já první věc, souhlasím s tím, co eh, řekl pan Žuven a paní Gebhardt. Um, ale vy tady děláte jednu velkou inovaci, protože posud to, co dělají podniky, a dělají to celá řada, pokud je o šíření informací prostřednictvím sítí po internetu, není považováno za reklamu. Takže pokud bychom eh, v průběhu práce nakonec eh, eh, dospěli k tomu, že toto má být pojímáno jako reklama, definováno jako reklama, tak by vlastně došlo ke změně v celé konceptualizaci té věci. Aby to řekla jasně, většina podniků dnes má v rámci svých externích komunikačních služeb osoby, které rozesílají sdělení po internetu a nepůsobí v rámci podniku na stejném oddělení jako marketing a reklama. Pokud eh, řekneme, že to je reklama, že to představuje reklamu, tak eh, to je možné, to můžeme zvážit, ale bude to mít důležitý dopad. Pokud je o eh, reklamní biznis, a tady se vracím k tradiční reklamě, už dnes víme, že výdaje na výdaje na reklamu mimo tradiční média jsou už dnes větší než na reklamu v tradičních médiích. Už dnes eh, to tedy pro podniky je větší oblast výdajů nákladů než tradiční formy reklamy v tradičních médiích. Eh, další věc, o které se pan Žuven zmiňoval, která je velmi důležitá. Eh, od krize se neustále vede diskuse o tom, zda autoregulace stačí, anebo zda potřebujeme normální regulaci, ať už se to týká ratingových agentur, finančních služeb a tak dále. Eh, Zase, že reklama se souhlasem veřejných orgánů šla spíše cestou autoregulace zatím. To znamená, ti profesionálové mezi sebou si nastaví jakási pravidla hry a sami také si dělají policajty. Musíme se tedy rozhodnout, zda toto stačí, nebo zda je třeba ten model změnit. A skončím ještě jednou věcí. Um, samozřejmě je důležité informovat spotřebitele, Eh, v případě reklamy je to také nesmírně důležité. Já, eh, když 13-14 letým eh, žákům vysvětlím během dvou minut, během čtvrt hodiny, jak mohou dekodovat reklamu, tak to neznamená, že bych se stavil proti reklamě. To znamená, že si vyvíjíme určitý inteligentní vztah k reklamě, tak abychom se jako spotřebitelé potom mohli chovat odpovědně. Já myslím, že to také je součást vaší zprávy, tyto informační kampaně, pane Žuvene. Uh, Předseda, ano, tak eh, zdá se, že tato zpráva už není obsahuje celou řadu zajímavých eh, myšlenek eh, a kolegové přicházejí s zajímavými podněty. Prosím, paní Rule. Ano, já s tím zcela souhlasím a ještě bych pár myšlenek k tomu přidala. Za prvé, stejně jako pan Rošfor, jsem toho názoru, že musíme dávat pozor na věc, aby tady, když dochází k tomu um, převodu finančních toků, které se přesouvají spíše na ty jiné druhy reklamy, že máme média, například rádio, už pod tlakem a ti si musí promyslet, jak budou nově financovány. I to musíme zohlednit. Zároveň však musíme dávat pozor na to, jaké my máme nástroje k dispozici. I tento parlament, i jiné parlamenty se stále více pokoušejí regulovat informace, předepisovat těm, jež reklamují, jakým způsobem prezentovat informace. Ale přitom podstatě uvažují pouze v kategoriích tradičních reklamních médií. Tím je zatěžují a tím rychleji se peníze eh, směřují do těch netradičních reklam, kde žádná regulace není, kde není žádná úprava, kde vlastně to máme úplně mimo kontrolu. Tím se musíme intenzivně zabývat, protože i my, co by nějaký regulátor, musíme dávat pozor, abychom ještě nezesilovali, neposilovali ten trend odklonu od tradiční reklamy, eh, kterého už jste jsme, jsme svědky. Děkuji, paní Rule, paní McClarkin. Um, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že reklama musí být eh, tedy jasná a nesmí být klamavá. Je důležité, aby informovala spotřebitele a musíme zároveň však najít rovnováhu mezi potřebami podniků. Ehm, také je důležité soustředit se na reklamu, která cílí na děti a také ehm, musíme si být vědomi toho, že reklama je však také velkým ehm, vlivem pro další podniky, má, no, nese tedy příjmy pro různé obory podnikání, to znamená, jsou zde také i pozitivní vlivy reklamy a inzerce. Je však důležité, aby ta reklama nebyla ani příliš agresivní, ani klamavá, ani zavádějící. Musíme také chránit eh, svobodu eh, rozhodování spotřebitelů, ale je důležité, aby spotřebitelé měli důvěru a aby tedy věděli, že ta, nebo aby ta reklama tedy nebyla příliš eh, agresivní. Děkuji. Ještě pan Transapolitis a pak paní Šeldemoze. To jsou poslední dva řečníci na mém seznamu a poté požádám ještě pana Montyho, který také se chtěl k tomu krátce vyjádřit. Myslím si, že tím pádem zakončíme včas ještě pro prezentaci paní Krezové. Pane předsedo, vy jste hovořil o tom, že stínový zpravodaj zde není. Já však mám e, mnoho zajímavých podnětů, o kterých bych chtěl hovořit. Ukazuje se, že tato diskuse byl, bude nesmírně zajímavá. Je pravda, že reklama je jedním, jednou z ústředních částí našich eh, každodenních životů a je důležité, aby byla správně regulována. Ale myslím si, že o tom ještě budu, bude pohovoří další stínový zpravodaj, se dostaví. Nyní paní Moze. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit velmi stručně. Chci říci, že to je opravdu nesmírně zajímavé, eh, přitažlivé téma, velice důležité pro spotřebitele v Evropské unii. Je pravda, že to je opravdu velice důležitou oblast pro podniky, ale nakonec přece jsou to spotřebitelé, kteří hradí náklady na reklamu. Já samozřejmě nejsem proti reklamě, ale je třeba si uvědomit, že eh, reklama sebou nese určitý náklad, určitou cenu pro spotřebitele. Ti za to nakonec eh, platí a přitom eh, často jsou cílem reklamy, aniž by o to žádali. Myslím si, že to bychom se také měli uvědomovat. Možná bychom se měli zamýšlet nad tím, eh, co udělat se situací, kde spotřebiteli je zaslána reklama, kterou se nevyžádal. Myslím si, že to je důležité nejenom u internetu, ale i v každodenním životě, eh, v reálném světě. A pokud je o regulaci versus eh, autoregulaci, já myslím, že ani jedno nebude fungovat. Správnou cestou je koregulace. V případě podnikové sféry můžeme se pokusit nastavit určitá pravidla eh, pro to, jak pojímat eh, reklamu. Děkuji za všechny příspěvky a myslím si, že je jasné, že mnoho kolegů se o to velice zajímá a pan Živán z toho má určitě radost a určitě to pro něj bude velice zajímavý projekt. Ještě se chci zeptat pana Montyho, zda nechcete pohovořit o tomto o této problematice z pohledu někoho, kdo tedy obdržel tuto zprávu. No, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ještě pohovořit tedy e, o tomto tématu. Jedná se o dopad reklamy na spotřebitelské chování. To je téma, které zcela bez pochyby bude mít dopad na také na téma, které se věnuje i směrnice o nekalých obchodních praktikách. Je důležité, že tedy ta směrnice má být uplatňována od příštího roku. Ještě se ukáže, jak to bude, protože některé členské státy jsou pozadu v transponování této směrnice. Ale je pravda, že vy také přispějete k určitým eh, pokynům, jak tuto směrnici interpretovat, protože je důležité, aby došlo k aktualizaci těchto pokynů. A k tomu také přispějí závěry vaší zprávy. Já mám dva komentáře. Za prvé, chci reagovat na to, co řekl pan Rochford. Je pravda, že stávající regulační frámec, ten horizontální, čím je, čím je vlastně ta směrnice o klamavých obchodních praktikách, tak ten se netýká pouze reklamy, ten se prostě týká všech obchodních praktik, všech obchodních postupů. To znamená, že z právního hlediska se týká také obchodních sdělení, nebo tedy, jak, čili týká se jakýchkoliv obchodních postupů. Zcela jistě se uplatňuje na skrytou reklamu v těch takzvaných eh, advertoriálech, což jsou tedy ty články, které se tváří jako články, nicméně jsou to vlastně obchodní sdělení. Je to praktika, která je na černé listině a tento postup už je tedy zakázaný nebo bude zakázaný v celé Evropské unii. My jsme si velice dobře vědomi toho, že někdy dochází k tomu, že Nejsou zde sice nějaké právní mezery, ale víme, že někdy dochází k tomu, že ta pravidla by bylo dobré lépe jasněji vysvětlit, aby také se tedy lépe interpretovala v jednotlivých oblastech. A k tomu by právě mohly sloužit ty pokyny, ty guidelines. A pane Živáne, vy si, já si myslím tedy, že ta vaše zpráva k tomu velice přispěje a že proto bude velice důležitá. Uh, Musíme mít stále na paměti, je to tedy můj předposlední bod, že zde můžou, mohou být určité regulatorní problémy. Jde o to, že ta pravidla mohou být jednoznačná, nicméně mohou být problémy s jejich vymáháním. A také bychom tedy měli se zaměřit na to, jak to vypadá se současnou sítí těch donucovacích orgánů které tedy mají právě e, omezovat e, nekalé obchodní praktiky, které mohou mít i přeshraniční dopad. A tedy ten můj poslední bod, ten se týká toho, těch nových e, druhů reklamy, o tom cílené, o té cílené reklamě a tak dále. Možná víte, že komise připravila určitý dokument, na, ve kterém se snažila podívat se na tyto nové jevy v kontextu, eh, v, v kontextu revize směrnice o nekalých obchodních praktikách a eh, související legislativy. Děkuji a já už zde vítám, říká pan předseda, a já už zde vítám paní komisařku Krusovou Eh, pouze ještě tedy než začneme, tak bych chtěl ještě říci paní komisařce, že jsme hovořili o nové zprávě, která se týkala dopadu reklamy na spotřebitelské chování a hovořili jsme také o reklamě na internetu a o souvisících věcech. A já vím, že ve vašem digitálním programu se těmto otázkám také věnujete. Vím o tom, že se chcete věnovat otázkám, které se týkají osobních údajů a ochrany osobních údajů čili možná i na to se vás potom zeptáme. E, ještě tedy jednou se chci uvítat pana Montyho, také nás zajímají i vaše názory a ptám se, zda ještě pan Živán chce tuto debatu zakončit. Vím, že jste hovořil o časovém harmonogramu již e, na začátku. Pouze tedy připomínám, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 24.6. 12. až 13. budeme eh, hovořit o návrhu zprávy a 8. září je tedy lhuta pro předkládání posměňovacích názorů a nakonec tedy v říjnu bychom měli tuto zprávu dostat na plenární zasedání. Myslím si, že ten harmonogram je celkem rozumný a také tedy to souvisí i s tou revizí směrnice o nekalých obchodních praktikách. Pane Žováne, chcete ještě říct pár slov na závěr? Ne, ne, nebudu už eh, narušovat dalších od práce. Takže vám tedy děkuji a také děkuji všem, kteří se podělili na této diskusi. Jak jsem již eh, řekl, jsme velice rádi, že k nám zavítala paní komisařka Nelly Cruz, která se věnuje digitální agendě. Vy jste zde na našem výboru asi poprvé, je to tak? Mm, my víme, že tedy společně bojujeme za zájmy spotřebitelů a víme, že také je to součástí vašeho portfolia do velké míry. Vím, že váš funkční období bude velice náročné a velice zajímavé. E, vy jste nám také přinesla kopie svého digitálního programu pro Evropu. Myslím, že i kolegové mají tento program a vy budete hovořit o programu na nejbližší dobu. Myslím si, že také mý kolegové využijí této příležitosti, aby vám položili dotazy, které se týkají digitálního programu, eh, protože vy se již chystáte představit své první fáze toho digitálního programu a jsme velice rádi, že se zde o tom můžeme dozvědět podrobnosti. Čili já jsem vás chtěl jenom takto představit. A ještě mám takové malé překvapení. Um, Vás to bude překvapení, já už jsem se s tím měl možnost seznámit včera večer, takže dám slovo paní komisařce a potom si vezmeme třeba po třech otázky pro paní komisařku, dáme jí eh, čas na odpověď a celkově na to máme jednu hodinu. Máte slovo, paní komisařko. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci na závěr dnešního setkání skutečně doufám, že namísto toho, abychom se oslovovali vážené poslankyně, vážení poslanci, i když samozřejmě vážení stále budete, ale doufám, že, si, že se budeme moci oslovovat přátelsky. A chci říct že se skutečně budu maximálně snažit eh, pro přátelství se mnou. Pan předseda správně uvedl, že je velice důležité, eh, všechno to, co nás čeká v blízké budoucnosti a možná i v o něco vzdálenější eh, budoucnosti u tohoto portfolia. Eh, po prvních třech měsících ve funkci vás mohu ujistit, že jsem od začátku měla pocit, že to je nejlepší portfolio, které si člověk může přát, protože je inovativní, kreativní, zároveň horizontální, je propojeno se všemi sektory kterých, ve kterých společenství působí. Je to portfolio, kde potřebujete mít celou řadu spolupracovníků nebo potřebujete získat na svou stranu řadu lidí, abyste dosáhli nějakých úspěšných výsledků. A samozřejmě si nejenom přeji, ale také doufám, že se ke mně připojíte na této cestě k lepší budoucnosti pro Evropu. A k digitální agendě. Mimochodem je to samozřejmě produkt komise, to vám nemusím vysvětlovat. Na některých fórech musím trošku vysvětlit, že eh, to není něco, co by se psal jeden komisař či komisařka, ale že to je kolektivní dílo komise. Ehm, to je nutným předpokladem, jinak bych něčeho nedosáhla, protože nakonec stejně do toho budou vstupovat všichni moji kolegové, eh, protože eh, budou odpovědně za realizaci, provádění toho, co eh, já navrhnu. A samozřejmě nutná je podpora parlamentu, proto jsem nesmírně ráda, že jste mě dnes pozvali, kdy dostanu příležitost nejenom vám to věc trochu vysvětlit, ale doufáme také budeme vést dialog a seznámím se s vašimi názory s tím, co vás zajímá a tak dále. A samozřejmě také rada, respektive rady plus Evropská rada v tom hrávají významnou roli. Musí tedy jít o společné úsilí. musím říct, že na těch formacích rady, kde jsem vysvětlila, čeho se ten dokument týká, ta digitální agenda, se to setkalo s dosti nadšeným ohlasem, takže si držím palce teď, aby byla odezva pozitivní i u vás. Řekla jsem, že to je návrh komise a že to je tedy produkt komise. Mimochodem je to první vlastně z těch vlajkových lodí, těch iniciativ, které nasinil předseda Barroso na podzim eh, ve strategii EU 2020. A je to vlajková loď, která vyplouvá z přístavu jako první. Přitom je to věc nejenom nesmírně zajímavá, ale také významná. Digitální agenda se zaměřuje na sedm oblastí problémů a jejich řešení. Neznamená to, že by neexistovaly další problémové oblasti, Ehm, o tom bychom se mohli bavit, ale já jsem především vycházela z toho, že chci, aby to bylo napsáno jasným jazykem, aby to bylo co možná nejreálnější a aby to nebyla nějaká Bible nebo, nebo telefonní seznam a podobně. Myslím si, že jde o velice komunikativní produkt tedy sedm oblastí, eh, protože digitálně trhy jsou fragmentované, chybí interoperabilita, eh, narůstá nám eh, kriminalita v kyberprostoru, chybí důvěra, chybí investice do sítí, máme nedostatečný výzkum a inovace a nedostatky také v oblasti digitální mm, literární gramotnost, eh, digitální gramotnosti. Já to tedy postupně projdu. Nejprve, pokud je o dynamický digitální trh, digitální eh, produkty a, a služby tedy musí mít možnost být uváděny na trh rovnoceně ve všech členských zemích. Komise do konce roku vyhodnotí dopad. Já myslím, že to vás zajímá. Eh, dopad směrnice o elektronickém obchodování. Tady mám na mysli tedy obchodování na online trzích. Provedeme konzultaci se zainteresovanými stranami a podle vstupu od nich vypracujeme konkrétní návrhy. Dále se pan navrhuje také rozšíření eh, Navrhuji také rozšíření té příslušné směrnice, ale to už příliš skáču. Takže k té směrnici o elektronickém obchodování. Eh, určitě je třeba této oblasti věnovat pozornost, kterou se zaslouží. Vím, že vy tak činíte. Eh, Pablo Aria Sečevaria k tomu vypracovává zprávu. Včera jste ji, myslím, projednávali. Ano, jsem dobře informována. Abychom dostáhli skutečně vnitřního trhu, digitálního také musíme otevřít přístup k obsahu, to je důležité, musíme lépe využívat potenciál eh, distribuce kreativního obsahu online a to znamená, že musíme podpořit eh, přeshraniční online dostupnost všech forem kreativního obsahu pro spotřebitele. Samozřejmě tady se musíme zaměřit na eh, atraktivní nabídku za přijatelné ceny, což zajistí také ochranu a spravedlivou odměnu pro držitele práv. To si myslím, že musí být v jádru naší diskuse, tyto aspekty. Po veřejném slyšení v Dubnu komise již zahájila eh, práci na rámcové směrnici, která usnadní um, clearing eh, autorských práv a management eh, řízení těchto práv. Chceme tímto zvýšit také dostupnost všech formátů. Také do konce roku 2010 navážeme na digitální agendu zelenou knihou, která nastíní různé příležitosti a výzvy, pokud jde o rozvíjení eh, distribuce audiovizuálních eh, děl a dalšího kreativního obsahu online v Evropě tedy evropských děl. Do, dále se vrátíme k tomu, zda potřebujeme další opatření. Takže jak tady vidíte, ve spolupráci komisí. Já tady nejsem u volantu, ale eh, eh, ale s komisařem, který to má primárně na starost, jsme se dohodli, že tomu dáme eh, určitě příležitost, uvidíme, zda to funguje nebo nefunguje a podle toho budeme postupovat dále. Zohledníme tedy každý jednotlivý nástroj a rozhodneme se, který z nástrojů je nejlepší pro řešení problému, protože jsme si vědomi toho, že ten problém je nutné řešit. Dále za řešení dynamického digitálního vnitřního trhu to mm, se týká samozřejmě přeshraničních transakcí a dokončení oblasti SEPA jednotného evropského platebního prostoru. Také navrhuji revizi a rozšíření směrnice o elektronickém podpisu, tak abychom vytvořili právní rámec, který podpoří interoperabilitu a vzájemné uznávání eh, elektronické identifikace. Také musíme rozvíjet důvěru v digitální prostředí. To je jedna z otázek, kde musí se naprosto jasně uvědomit, že ta důvěra není dostatečná a proto se musíme vrátit k Evropskému regulačnímu rámci pro ochranu údajů a vydat také kodex práv online do roku 2012 kde půjde o schrnutí práv eh, digitálních uživatelů, tak by uživatelé tedy měli větší důvěru ve své případné nákupy online. Kromě toho posílíme jednotný vnitřní trh s telekomunikačními službami prostřednictvím rychlého provádění nového regulačního rámce a druhá věc, interoperabilita a normy, standardy. Tady jsou stále ještě slabiny eh, v nastavování norem, prostě na tom se shodneme, jsou zeslabené také u veřejných zacházek a koordinace činnosti veřejných orgánů. Proto potřebujeme lepší normy v oblasti IKT v Evropské unii. Eh, dojde k revizi naší politiky pro oblast tvorby norem a pro IKT interoperabilitu konkrétně. Do roku 2010 tady chceme, aby normy pro tuto oblast rozvíjely i prostřednictvím globálních for a koncercí. Komise přijme již v tomto roce Evropskou strategii pro interoperabilitu a Evropský rámec pro interoperabilitu. Do třetice důvěra a bezpečnost. Potřebujeme zlepšovat schopnosti předcházet, detekovat a reagovat na problémy v oblasti eh, bezpečnosti internetu. Musíme reagovat rychle, přijímat příslušné nástroje. A samozřejmě tady jde o sdílenou odpovědnost jednotlivců, soukromých a veřejných eh, orgánů, jak eh, přímo doma, tak, tak, tak jako nás doma, tak globálně. V září komise vystoupí s návrhem eh, na modernizované eh, evropské sítě a agenturu pro eh, bezpečnost a právní opatření pro boj proti kybernetickým útokům proti datovým systémům, systémům. Dále směrnice o ochraně dat chceme provést revizi, dále ochrana soukromí v informační společnosti, tím se také budeme zabývat a vyhodnotíme koncepční politické odezvy, které nejsou napojeny na přímo legislativní opatření. Dále transparentnost, spravedlivost, kontrola ze strany uživatele, to musí být klíčový princip pro všechny zainteresované strany. Já samozřejmě eh, podporuji toto odvětví v tom, aby vyvíjelo uživatelsky příznivá eh, řešení, která respektují soukromí a také, aby spolupracovali eh, s orgány na ochranu osobních údajů a s občanskou společností, tak aby se dospělo k přijatelné, k adekvátní autoregulaci. Dále rychlý a ultrarychlý přístup na internet První stránka dokumentu Digital Agenda hovoří eh, o tom, že každý Evropan eh, by se měl podívat v digitálním prostředí. Eh, je to promyšleno, vím, že tady určité riziko, ale stále si myslím, že to je ten správný cíl, to správné sdělení a že musíme udělat všechno pro to, aby všichni měli přístup. Každý Evropan v digitálním prostředí do roku 2013. Samozřejmě to je dosti časný termín, ale Evropa už eh, má pokrytí, které není vůbec špatné, ovšem stoprocentní pokrytí, včetně venkova a tak dále, to je stále ještě trochu jiná věc. Šlo by o, pro rok 2013 o základní širokopásmové připojení, ale potřebujeme ještě více, abychom pokryli eh, potřeby nových služeb. Musíme zajistit eh, tedy všeobecné širokopásmové pokrytí a také tu rychlost postupně zvyšovat na 30 MB za vteřinu a dále a umožnit také ultrarychle připojení na internet nad 100 MB nad sekundu v roce 2020 pro více jak 50 obyvatel. Mám to tady na té kartičce, eh, ty některé klíčové věty z digitální agendy. To je nejenom eh, s ohledem našeho přesvědčení a toho, co bychom se měli pokusit udělat, ale co musíme zrealizovat. A můžete potom posoudit mé výsledky v oblasti realizace a buď to, to bude gilotýna, nebo, anebo s vaší podporou dostanu příležitost to zrealizovat v praxi. Takže možná pokud byste si to chtěli rozdat. Eh, rychlý a ultrarychlý přístup na internet. Eh, komunikace širokopásmová. A to je fascinující věc, protože to není pouze eh, digitální agenda, ale také zde máme i sdělení eh, k širokopásmovému přístupu. To bude přijato postěji v tomto roce a bude to představovat společný rámec pro naplnění těchto cílů. Kromě toho navrhneme velice ambiciozní evropskou politiku a program pro spektrum. K tomu dojde po letních prázdninách. Tento program se zaměří na politické priority do konce roku 2015 a budou tam nastoleny jasné cíle, které se budou žádat další prováděcí opatření. Zároveň s tím vydáme doporučení o příští generaci přístupu, tak abychom poskytli určité pokyny pro eh, vnitrostátní regulátory, tak aby byly podpořeny investice do eh, sítí, do přístupu nové generace, s tím, že zároveň samozřejmě bude zaručena bezpečnost. A mohu vás ujistit, že spotřebitel je pro mne králem. Další věc se týká vystupňování eh, výzkumu a inovací v oblasti IKT. Musíme získat více soukromých investic prostřednictvím komerčních eh, zakáz, veřejných zakázek a soukromořených partnerství a také zahájit a posílit spolupráci s členskými zeměmi tak, aby se zdvojily, zdvojnásobily veřejné výdaje na eh, výzkum v této oblasti o 11 milionů eur, na 11 milionů eur do roku 2020. Eh, také chceme eh, usnadnit přístup malých a středně velkých podniků a mladých výzkumníků k evropským prostředkům na výzkum. A co je, myslím, pro vás to je, myslím, pro vás velice zajímavé a myslím, že musíme zohlednit také to, že velice často eh, inovace začínají v malých a středně velkých podnicích eh, a je nesmírně důležité, aby i začínající podniky nebo mladí eh, výzkumníci, baratele měli snažší situace, aby nemuseli vyplňovat nekonečné formuláře, které než vyplníte, tak tak v podstatě už eh, je pozdě. A poslední oblast, pane předsedo, ta se týká eh, prospěchu pro evropskou společnost eh, umožněného nebo podpořeného technologiemi informačními a komunikačními. Je tady celá řada příležitostí, ať už je o klimatické změny, energetiku, stárnutí populace, dopravu a tak dále a tak dále. Dovolte, abych zmínila jednu z klíčových akcí v této věci, a totiž musíme začít přímo u sebe. E, to znamená, musíme mm, prokázat, že naše vlastní chování je v souhlase s tím, co kážeme jiným. A tady mám na mysli elektronickou zprávu e-government. Hlavní výzva spočívá v tom mít e, online veřejné služby, které působí přezraničně. Společně s členskými zeměmi komise vypracová nový akční plán, který má být přijat v roce 2010, který bude řešit hlavní výzvy pro příštích pět let. Mobilita na vnitřním trhu a více a služby zaměřené více na uživatele. Tak by se to dalo schrnout. Takto složitá komplexní agenda se žádá efektivní implementace, také efektivní správní strukturu. Chceme nastavit mechanismus koordinace mezi jednotlivými pracovišti komise s tím, že by se byla skupina komisařů v jádru této struktury, a která by už se spolupracovala s členskými zeměmi a chceme zajistit, aby naše kroky byly dostatečně potom zohledněny i na vnitrostátní úrovni. Chceme spolupracovat samozřejmě také s vámi, s, Evropsk- s Evropským parlamentem a se všemi zainteresovanými stranami na té digitální agendě. Tím, že zorganizujeme také každý rok scoreboard a digitální schromáždění, a tak členské země instituce a zainteresované strany budou moci příležitost eh, se setkat a zjistit, zda skutečně všechno probíhá tak, jak jsme občanům slibovali. A samozřejmě o výsledcích budeme informovat Evropskou radu. Ještě několik dalších věcí. V červnu vystoupím uh, střednědobou zprávu o vývoji uh, roamingových služeb v EU, o provádění Eh, druhého nařízení o roamingu. Tam ta implementace je dosti rychlá. A další vývoj nicméně je eh, nutný. To říkáte vy a říkám to i já. Zejména mám na mysli roaming eh, retailových dat. A dále už jsem tady slibovala, že v této věci budu působit. Na nedávné konferenci jsem ve svém projevu jasně řekla, že nová pravidla evropská pro, komunikační, pro elektronickou komunikaci již nabízejí užitečné nástroje pro řešení otázek, které bylo řešeny v příští diskusi o neutralitě. Také jsem v tomto projevu uvedla, že se vyhneme nějakým unáhleným řešením předtím, než bychom ty problémy řádně zanalizovali, pokud tady nějaké problémy se objeví. Nechováme se v této věci emocionálně, jistě je potřeba odvést řádně promyšlenou práci a v tomto hledu také zahájíme veřejnou konzultaci. To bude ještě před letními prázdninami, abychom zjistili, zda jsou zapotřeby nějaké další regulativní zásahy. V každém případě dovolte, abych znovu uvedla hlavní principy, kterými se chci řídit. Svoboda, vyjádření, transparentnost, o tom vůbec nebudu jednat. Investice do efektivních otevřených sítí, to je nutnost eh, neumožnit takové uh, řídící praktiky, které by diskriminovaly konkurenci a dále podpora inovací a příležitosti k rozvoji efektivních obchodních modelů moji, mý pracovníci již um, uh, vyhodnocují uh, ty univerzální principy ze sdělení elektronické komunikaci. Uh, to, to jsme zahájili na jaře, jak víte. Dále telekomunikační balíček, ten vznikl v minulém roce. Vyhodnocujeme tedy efektivitu provádění těchto věcí. Klíčovou otázkou je to, zda by Evropa měla sehrávat eh, roli eh, v, v oblasti v oblasti všeobecných služeb a zejména v zajištění broadbandu pro všechny. Výsledky konzultací jsou nyní k dispozici online na našich webových stránkách. Nyní tedy analyzujeme výsledky eh, této konzultace a chci říct naprosto jasně a chci zúraznit, že já nemám žádný předběžný názor na tuto věc. To znamená, Samozřejmě není možné, aby to probíhalo ve váku, abychom nevnímali propojení na řadu politických, hospodářských a finančních faktorů a proto je to právě tak zajímavé, že tady se v tom spojí vlastně všechny faktory, a proto tedy mý pracovníci vlastně nebudou mít nárok ani na dovolenou, protože skutečně máme hodně práce, kterou musíme odvést rychle, ať už o Spektrum, nebo o Broadband, nebo o NGA, tedy eh, přístup nové generace, eh, vyhodnocení konzultace a tak dále. Nicméně mé pracovníky, spolupracovníky ta práce těší, takže, takže myslím, že to bude všechno v pořádku. A musí opravdu řešit hodně problémů. Dále, Eh, Pobytky pro dlouhodobá investiční rozhodnutí, která jsou potřebná v sektoru a eh, dostatečné, eh, zajištění dostatečných příjmů pro tyto investice ze stran hráčů v tomto sektoru. A to si myslím, že vlastně dnes ta největší výzva, pane předsedo. Potřebujeme totiž, aby všichni hráči v té hře byli zapojeni, byli aktivní. Nikdo se nemůže ulévat a proto je nutné, aby to probíhalo konstruktivně, ve vzájemné úctě s tím, že každý nese odpovědnost za něco jiného, ale nakonec se musíme dobrat nějakého společného výsledku. A já eh, hodlám tedy na podzim eh, prezentovat eh, sdělení, které zohlední výstupní, výstupy z konzultace a budou zde nastoleny možné scénáře do budoucna v oblasti koncepční tvorby. Pokud bude zapotřebí nějaký legislativní návrh, tak samozřejmě i ten vypracujeme. A Tolik tedy ode mne a těším se na vaše otázky. Uh, Děkuji, paní komisařko, za, co si dovolím říci, velice široce eh, pojat tý přehled. Téměř vše, o čem jste zmínila, má nějaké sepětí z naší práci, zejména ta poslední část, kde já jsem byl, pokud víte, zpravodajem právě u toho telekomunikace komunikačního balíčku, kde tam byly prvky, jež se týkají spotřebitelských práv a poskytování služeb. Děkuji za tu kartičku s cíly. Určitě si členové pokaždé přinesou sebou, kdykoliv přijdete, ale jste první komisařka, která nám dává už takový jasný kapesní přehled vašich cílů a zároveň nás nám připomínáte, že každý Evropan už bude digitální do roku 2013. Máme trochu času na otázky a já se chci ověřit. Za každou politickou frakci nejdříve každý se může vyjádřit. Tedy nejdříve navrhuji, aby bylo první kolečko ze strany všech politických skupin. Pan Schwab, paní Gepardová, pan Kreutzmann, pan Bozoj, pan Engstrom, pokud vím, paní McClarkinová a pan Trentafilidis. Tedy rád bych vás vyzval ke komentářům, případně otázkám. A pak pan Korej de Pacton, paní Rapti, pan Campos, paní Živa, ještě pan Arias. Aha, dobrá, i paní Tun. Dobrá. Buďte prosím velice struční v těch otázkách. Tedy první kolo šesti otázek, pak vy, paní komisařko, a pak druhé kolo dalších šesti a já si ještě dovolím říct něco na závěr. To mám takovou výsadu předsedy. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní Kros, děkuji za tuto kartičku. Je to takový eh, trochu netradiční. Je to tedy tradiční formou na papíře. Myslel jsem, že snad dostanu flešku, ale samozřejmě se musí šetřit, tedy na flešky už peníze nejsou. Odpověď mimo mikrofon. Eh, první otázka. Eh, děkuji vám za tento velice obsažný a horizontální dokument, který byl opravdu horizontálně odsouhlasen. To je výborné a navíc je tady výjimečný svou žádostivosti. A pokud vás budeme poměřovat těmi cíly, a já to myslím kladně, doufáme a přejeme vám, aby se vám je podařilo uskutečnit ta těžiště. Tady bych se rád soustředil na tu čtyřku, kde říkáte, že do roku 2012 bude fakultativní nástroj k doplnění eh, směrnice o spotřebitelných právech, tedy už vycházíte z toho, že už bude ta směrnice schválena, co už samo o sobě je velice stižádostivý ehm, takový podnět. Doufám, že nebudeme příliš naivní. Nebude to jednoduché, totiž pokud to vidím správně, tak tam je nutné eh, projevit velikou politickou vůli, ale možná už se vám eh, podařilo zapomenout na některé členské státy, které nám možná budou dělat potíže. Za druhé, srovnání Evropy s USA právě v oblasti online. To mi připadá, je to sice výrazný obraz, ale tam to spočívá i ve strukturních rozdílech. Eh, USA například v oblasti elektroniku mají úplně jiné možnosti eh, výpovědní. Eh, tam, eh, když se platí kreditní kartou, tak to leží u poskytovatele kreditní karty, nikoli u obchodníka, což američanům umožňuje si mnohem rychleji nakupovat zboží a třeba ne vždy za ně zaplatí. Tam je prostě jiná tradice, tam jsme měli i krizi, která s tím byla zpěta a s tím se musí velmi počítat. Další rozvoj společného evropského platovního prostoru. Víte, že to je jedno z překážek nakupovat po internetu, eh, navíc eh, je tam jazyková bariéra, ale druhá nejdůležitější věc ještě před těmi právními otázkami, pokud eh, vy dokážete zabezpečit lepší zabezpečení samotných plateb, tedy um, provádění té SEPy, tak to nám hodně pomůže. Děkuji. Děkuji, paní Gepardová. Děkuji. Rovněž děkuji paní komisařce za opravdu výbornou práci. Já rovněž, když jsem se podívala na to sdělení, tak jsem si říkala, ano, tady máme znovu něco velice konkrétního v ruce, máme něco na stole, s čím můžeme pracovat, tím se můžeme zabývat. To vítám. Je tady tolik iniciativ, kterým bych se chtěla vyjádřit, ale musela jsem se rozhodnout. Tedy pouze tři, ty bych chtěla prodloubit. Ano, první je ta čtyřka, je to náhoda, že je to totež jako můj předřečník. Tam mezi jinými říkáte, že přijdete i z návrhy, eh, nebo že zlepšování té kolektivní nápravy, to je důležité. Totiž důvěra občanů má co dělat i s tím, že eh, pracují-li přeshraničně nebo nakupují přeshraničně, jak se budou domáhat svých práv. To je důležité téma, tedy já vítám, že se budete tomu věnovat a pokud se vám podaří postupovat rychle, tak to občanům pomůže. To opravdu je důležité pro to zvýšení té důvěry. Ta druhá akce. To je ta desítka, na níž bych chtěla navázat. Tam mám otázku. To je velice zajímavá věc, ale domnívám se zároveň i e, obtížně realizovatelná, ta Key Action 10. Tady bych se chtěla tedy zeptat. Tady se jedná i o kompetence profesionálních uživatelů i nabízitelů. To je ta digitální gramotnost a kompetence. Víte, že náš výbor má co dělat i s uznáváním kvalifikací nebo uh, povolání. A tam se to týká i toho, zda budeme schopni být na evropské úrovni rychlejší než v některých členských státech a tím překonat určité bariéry v tom, kdy například máme nějaký diplom na národní úrovni a pak se to musí uznávat. Pokud to je vůbec právně možné, to samozřejmě musíme zjistit. Tady by to bylo velice zajímavé okno do budoucna, to bychom rádi viděli prohloubeně. A pak eh, ta třetí věc. To je ta akce, klíčová akce číslo 12, kde mluvíte o společné metody k poměřování energetické úspornosti. To je velice důležitý bod a o něm se mluví příliš málo. Například, když máme E, například vyhledávače a vyhledáváme si něco. Je to těžké, je to drahé pro uživatele, ale existují už i vyhledavače, kteří jsou velice energeticky nároční. To je důležité téma. Tady já vítám, že se pouštíte i do této oblasti, protože i na tu se často zapomíná. Uh, Mr. Kreutzmann. Pan Kreutzmann. Nevím, pane předseda. Ano, máte velice stížádostivé cíle. Já jsem vzal do ruky kartičku a je skvělé. Co už si představujete, že budeme mít do roku 2015? To ani není tak dlouho. Čeho chcete dosáhnout, když víme, že, tak jak jste řekl, řek, řeklo se v té zprávě, 30% občanů zatím vůbec nepoužívá internet a chcete, aby jich bylo 50% do roku 2010, to samozřejmě tady závisí i na tom, zda za stejný pro vás budou táhnout i členské státy. Vy jste nám ale ukázala názorně, že zároveň se to všechno bude pojit s budováním důvěry eh, v ochraně údajů, v elektronickém obchodování, rychlý přístup potřebujeme a mo- samozřejmě lidé ho chtějí využívat. Chceme, aby byl využívan více, ale pouze pod podmínkou důvěry. Vše co jste nám zde vylíčila, je tématem našeho výboru. Zabýváme se spotřebitelskými právy i digitální agendou a my chceme pomoci každému v plnění těchto cílů. Já jsem se dozvěděl, že eh, cílu se dá vlastně, jsem zjistil, dosáhnout pouze eh, spolupracujeme i s někým jiným. Tady mám otázku eh, ta eh, nařízení Roaming 2 z roku 2009, to přineslo mnohé výhody každému občanovi. To byla taková ta sympatická tvář Evropy, konkrétní tvář Evropy. A nyní máte v tom stavu těch roamingových služeb, kde říkáte, že se musí vyřešit ještě více u roamingu. A já se ptám, zda vznikne nařízení roaming 3, aby zlepšilo ještě to, co v tom roamingu už je. To je znovu taková konkrétní záležitost a tady každý občan na vlastní kůži pocítí ty výhody z té společné Evropy. Děkuji, pan Ekström. Thank you. Um... Děkuji za slovo. Nejprve chci poděkovat paní komisařce za toto sdělení. Myslím si, že je to pozitivní a slibné. A velice se těším na další spolupráci s paní komisařkou, až tedy v náležitém čase. Mám několik komentářů. Za prvé, co se týče e, úpravy autorského práva, abychom ho aktualizovali podle stávající nové situace a nových technologií, to si myslím, že je velice dobré. Za druhé, zachování neutrality sítí. Souhlasím s tím, že se jedná o velice důležité, jedno z těch hlavních témat. E, já nevím, zda by nebylo na místě lepší nařízení, ale o tom ještě musíme ještě hovořit. Dále pan Kreutzmann již hovořil o e, roamingu. Je pravda, že možná ještě asi e, ne, nevyužíváme dost všechny ty nejlepší, internet, e, nejlepší aplikace, které se týkají zejména datového roamingu v Evropě. Já bych chtěla říci, že je zde několik velice dobrých věcí a chtěla bych se ještě konkrétně vyjádřit k té klíčové akce číslo 5, která se týká zlepšení interoperability a standardů. Je pravda, že to je důležité téma. Jsou zde však určité obavy. Povídá se, že se hovoří o těch otevřených, nebo že původně se hovořilo o těch otevřených standardech a že nakonec to slovo otevřené vypadlo. A již jak říkáte, tak očekáváme, že inovace budou vycházet z malých a středních podniků a rozdíl mezi těmi otevřenými normami a těmi jinými je velký a je to důležité hlavně pro malé a střední podniky, protože je pravda, že ty malé a střední podniky si nemohou eh, dovolit, aby vynakládali tak velké finance, které se týkají těchto aplikací a je tedy pro ně velice důležité, zda se tím budeme zabývat. Takže já si myslím, že ty otevřené normy jsou naprosto zásadní a možná byste se ještě k tomu chtěla ráda vyjádřit. Nicméně obecně mohu říci, že se těším na tento program. Děkuji nyní paní McClarkin. Velice děkuji, paní komisařko, děkuji za vaše komentáře a chci také ocenit eh, vaše zaujetí, se kterým se pouštíte do této práce. Myslím si, že je důležité, abychom to uvedli do praxe. Já pocházím z, svých, eh, z, mm, eh, tedy z oblasti East Midlands a tam je pro nás důležité, aby se rozšířil širokopásmový internet. To je velice důležité pro další Eh, vývoj. Je důležité, aby širokopásmový internet byl v celém Spojeném království. Je to důležité jak pro občany, tak pro podniky. Chtěla bych se vás zeptat, jak chcete zajistit to, že eh, výsledky budou skutečně v celé Evropské unii, že to bude ve všech částech Evropské unii. A Doufejme, že tedy, co se týče těch cílů 2013, tak se nám podaří dosáhnout cílu, které se týkají broadbandu. Také hovoříte o tom, že je důležité, aby se do toho zapojili všichni velcí hráči. Já s tím souhlasím, musíme spolupracovat s velkými operátory, se všemi velkými aktéry, protože oni chtějí, abychom investovali do investic, nebo my tedy chceme, aby investovali do investic, které pomohou k rozšíření širokopásmového internetu a na druhé straně na ně klademe požadavky, které eh, mají dopad na jejich eh, investice. Takže je důležité, abychom se tomu věnovali a je to důležité i pro můj volební obvod. Děkuji a nyní pan Tranta Polutis. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat paní komisařce za to, že nám zde velice jasně představila svůj program. Nepochybně je to ambiciozní program a možná si říkáme, zda vůbec je možné tento program eh, zavést do praxe v té časové lhůtě, o které zde hovoříme. Mě zajímá, jaký bude eh, mít dopad veřejná konzultace a také názory vnitrostátních parlamentů, protože se jedná o program, který bude mít dopad na život všech evropských občanů. A také se ptám, zda to, bude mít, zda to skutečně dosáhne na všechny občany. Co se týče konkrétních iniciativ, tak já se na ně těším a doufám, že také k tomu budeme moci přispět. Děkuji, říká pan předseda. Obávám se, že už nám zbývá pouze 20 minut, čili Mm, buď tedy se nyní vyjádří paní komisařka, anebo můžeme ještě pořadě, požádat další řečníky, abychom tedy trošku omezili naše příspěvky. Každý položí otázku pouze během jedné minuty a já vám teď nyní, já tedy vám půjdu příkladem Sice jsem byl na konci toho seznamu, ale tedy začnu, abyste viděli, jak to vypadá. Takže každý odp- eh, budeme mít jednu minutu na odp- otázku a potom paní komisařka odpoví na všechno. Čili já teď zapínám ty stopky, budu mít jednu minutu. Paní komisařko, chci se vás konkrétně zeptat na jednu věc. Vy kladete velký důraz na to, že nás chcete informovat o tom, jak to bude s tím nařízením o roamingu ale my zde hovoříme zejména o univerzální službě a také hovoříme o e, tom, že je možné zlepšit spotřebitelská práva a týká se to i také v souvislosti s nařízením o roamingu. Mě zajímá, zda chcete nás informovat o několika tématech. Za prvé, týká se to Eh, takzvané přenositelnosti telefonních čísel a ta přenositelnost by měla být rychlá. My o to žádáme a chceme, aby to tedy již bylo v, pro, v praxi. Za druhé se to týká omezování eh, těch eh, smluv a za druhé, co se týče předběžného informování o všech smluvních ustanoveních. Také je zde zapotřebí ještě zlepšit transparentnost. Eh, zajímá mě, zda byste se mohla se stejným zaujetím také eh, dívat i na ta práva spotřebitelů, protože co se týče toho roamingu, tak myslím si, že jemu jsme se věnovali dost dlouho a měli bychom se stejně se stejným zaujetím také soustředit i na práva spotřebitelů. Nyní pan Coria de Campos. Děkuji, pane komisaři. Zmínil jste se veřejné smlouvy jako oblast, kde se domníváte, že existuje stále ještě mnoho právních mezer, které se musí právně ošetřit. Samozřejmě veřejné zakázky, to je důležitý aspekt a rovněž elektronické vyhlašování těch zakázek, rovněž a nás zajímají opožděné platby. Tam potřebujeme sáhnout ke všem nástrojům, jež jsou možné, abychom to napravili. A tady si myslíme, že právě bychom mohli zlepšit srovnatelnost a transparentnost při zvětšení vnitřního trhu. Rovněž e, nechceme e, nějaké hospodářské e, poškozování trhu, trhu a tak dále. Máte v úmyslu zavádět legislativní opatření? Mluvila jste o letošních plánech. Bude tam v té oblasti něco čili platformu například pro elektronické um, veřejné zakázky, protože ta už nám, nám dá takový dobrý výchozí bod. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za vaše vystoupení. Mám pro vás jednu otázku. Kdy počítáte s tím, že bude existovat v Evropě jedno telefonní číslo pro všechny členské země, či jednotný systém telefonních čísel. dále, ehm, pokud je, jak to vypadá s horizontální spoluprací s vašimi kolegy, jak, jak jste říkala, dotýká se celé řady oblastí, celé řady politik. A do třetice vám chci poděkovat za tu kartičku, protože to ukazuje mimo jiné vaši odvahu. Proč? Všichni jsme eh, velmi rádi dnes dostali tuto kartičku, kterou se sebou budeme nosit až do roku 2014. pokažte v průběhu času se podíváme trošku na ta eh, data, na ta čísla, že si můžeme snadno srovnat, čeho se vám již podařilo dosáhnout. Skvěle. Tak eh, to byla a to byla jedna minuta. Já jsem to jednotné, eh, či jedno evropské telefonní číslo měl také na svém seznamu bodu, které jsem chtěl zmínit. A nyní pan Members. Thank you, chair. Thank you, uh, Děkuji, pane předsedo, rovněž děkuji, paní komisařko, za takto ambiciozní plán. Je to někdy riskantní, pokud si dáte data, lhuty na takovouto přehlednou kartičku. Zatím je to bílá karta, může se z ní stát červená karta, ale já doufám, že my vám pomůžeme to naplnit. A nyní Hovoříme o nástrojích a o logistice v tom sektoru IKP. Ale mně tady schází důležitý prvek. A není sice přímo ve vztahu k tomuto výboru, ale to je to elektronické učení, ehm, vzdělávání. Totiž už jsme nenaplnili ten jeden Lisabonský cíl, eh, ten už vlastně je pase, ale já doufám, že to vše oživíte v průběhu svého volebního období. A pak ten akční bod 9. Zvýšení investic do soukromé, soukromých investic, mně se to líbí a já vás už znám, tedy vím, že určitě na tom budete pracovat. Dalo by se rovněž i v této sněmovně omezit byrokracii, která nám ulehčí životy, která nám ulehčí rozjíždění iniciativ? Bývá tomu tak, že máte-li dobrou iniciativu, tak najednou narazíte na tu byrokratickou zeď a ty správné cíle pak nenaplňujete, protože neustále papírujete a já doufám, že digitální agenda vede k nápravě. Děkuji a nakonec pan Živá. Děkuji, pane předsedo. K tomu celkovému textu. Paní komisařky, vy jste říkal, pane přesto, že tam jsou konkrétní cíly. Já mám dojem, že tam jsou spíše zásady než konkrétní cíle, takže mám dvě konkrétní otázky na paní komisařku. Um, trochu mě zaráží použití slova duševní vlastnictví, pojmu duševní vlastnictví, protože v tom textu, který se nám předložila, e, pojetí e, řízení, kolektivního řízení práv to je podle mého věc, třeba potrhnout. Evropa je především geografickým prostorem, který je postaven na kultuře a na um, duševní sféře, intelektuální sféře. Pokud nebudeme duševní vlastnictví určitým způsobem chránit, pak měníme vlastně svoji civilizaci. Já si myslím, že váš text je nejednoznačný, takže to bych rád řekla, rád bych znal vaše reakce. Druhá věc, říkáte správně, že třeba um, že třeba eh, si věci řádně rozmyslet, vyslechnout různé strany. Nicméně by mě zajímal váš názor na klíčovou otázku neutrality internetu. Řekla jste, že to je velice důležité, zajímavé téma. Já sdílím tento názor, ale to nestačí, proto abychom měla představu, kam až chcete jít a co si o tom vlastně myslíte. Pan Arias. Eh, muchas gracias, muchas gracias, por estar aquí hoy, por eh, expresarnos. Děkuji, velice děkuji, paní komisařko, eh, že jste nás dnes informovala o tom, jaké máte plány v oblasti digitálního programu. Chci říci, že ta jedna minuta nebo ty dvě minuty nestačí k tomu, abych vyjádřil všechny otázky, které mě napadají v souvislosti s tímto programem. Já však chci říci, že jsem přesvědčen, že zde tady máte velké příležitosti k tomu přispět k dotvoření vnitřního trhu a my také chci zdůraznit, že pracujeme spíše pro ty příští generace, než přímo proti, nás, proti nám. Takže my máme jaksi v rukou osud dalších generací protože dnes žijeme v digitálním věku a ten digitální věk se stává každodenní součástí našich životů. Když se zamyslíme nad tím, co vlastně přinesla celá ta digitální revoluce, tak si musíme říci, že musíme uspůsobit Evropu tomu, aby byla v budoucnu schopná se e, v tomto digitálním věku pohybovat a aby si uchovala svou konkurenceschopnost. Napadá mě v této souvislosti ještě jedna věc. Když se zamyslím nad budoucností, tak si myslím, že ti lidé, kteří budou žít v tom budoucím digitálním věku, tak budou eh, chtít mít důvěru, protože oni si nevybrali to, v jakém v jaké době budou žít. Myslím si, že je důležité také, abychom kladli důraz na výuku, na to, aby lidé byli obeznámeni s těmi technologiemi a se všemi dalšími souvisejícími otázky. Děkuji. A nakonec paní Turdon. Paní Tun. Eh, děkuji, říká paní Tun. Jako vždy, já se vrátím k roamingu. Když se podívám na svůj billing a na svůj, kolik toho platím za 3G, a vidím, jak jsem trestána, že vlastně my, již, kteří cestujeme, tak jsme úplně odříznuti od digitálních informací, když si chceme něco stáhnout. Takže já apeluji, abychom ještě dokonce i před létem s tím něco udělali. Přeno, sitelnost eh, čísel telefonních a nulový tarif pro roaming. Ano, to je zajímavé. Nedávno jsem vedla hovory s představiteli Deutsche Telekom a France Telekom a ti mi říkají, že ten nulový Eh, tarif na roaming a jeden prefix na eh, telefonní číslo je stejně reálný, jako kdybychom prokopali tunel z Belgie na Nový Zéland, abychom si tam mohli zajet autem na dovolenou. Tedy já mám dvě otázky. Za prvé, jakým způsobem vy chcete ovlivnit, případně zatlačit na ty firmy, zda s nimi spolupracujete. A za druhé, jak budete spolupracovat s členskými státy, kde je to právně ošetřeno velice, velice rozdílně. Děkuji. Um, Děkuji za skvělé nápady náměty. Já se omlouvám, paní komisařko, že jsem vám nechal pouze 10 minut, ale alespoň nám můžete přímo odpovědět. A já vám předem děkuji. Děkuji rovněž, že jste si trpělivě vyslechla. Z mikrofonu. Um, that was quite... Ano, nemám to lehké. Ale to byla největší akce španělského předsednictví, totiž 800 mladých vědců, výzkumníků, podnikatelů. To byl takový téměř tábor. To byla taková programová platforma na univerzitním kampusu. Všechny je se zvali do Madridu. Tito mladí lidé odmítli hotely. Opravdu si tam postavili stany. Stovky stanů přišli s počítačem, odjeli s počítačem a celou dobu se mezi sebou bavili. Všichni, kteří to, které to zajímá, přišli. Byly tam obrovské takové tématické oblasti pro kreativní eh, pracovníky, pro budování silnic a tak dále. A my jsme to obcházeli a v jednom místě stál takový vysoký eh, chlapík, a my jsme si tam takhle sedli, oni se ho na něco ptali a já se ptám svých lidí, kdo to je ten, ten člověk, já ho nějak nepoznávám a jeden člen mé delegace říká, to je pán takový a takový. A já stále si říkám, nevím, o koho jde. A on viděl, že se jiných ptám na něj a říká, a já už teď si nepamatuju jeho jméno, ale představil se a bylo vidět, že to je pro všechny velká osobnost. A on řekl, vy jste ještě ta generace toho Billa Gatesa a Stevea Jobsa. A říká těm lidem, podívejte se za sebe, to je delegace té generace, která už je za námi a ti vlastně vůbec nevědí, to už je ta ztracená generace. A já jsem si řekla, dobrá, Poučila jsem se, poslechla jsem si to. A potom, když jsem sama debatovala s některými z těch osmi sty, tak nejmladší to byli 14 letí. A už ti jsou vlastně vynálezci a už spolupracují s firmami. No a já jsem rovněž debatovala s firmami, s ostatními a fascinovala mě, že oni všichni měli před sebou laptopy a bavili se mezi sebou a já říkám jednou. Vy jste úplně jako vysvětlujete svůj vynález a on se rozesmál. A on říká, vy, paní, vy už se prostě mimo. To je něco, co nás baví. My tady chceme být, my tady chceme v tom dialogu um, se účastnit. Já už to sdílím, ten vynález, abych si ho zlepšil na základě toho, co mi někdo řekne. To si musíme uvědomit, že ta mladá generace uvažuje úplně jinak a to je takové, takový rezort, kde opravdu se to dělá jinak. Oni nás vlastně učí, jak to musí probíhat v budoucnu. A to je taková inspirace pro mě, zatím to rozpracovávám. Místo, abychom se obraceli na profesory, které nabereme jako poradce, prostě budeme mít takový mládežnický poradní zbor opravdu mladé lidi a využijeme těch technologií, které oni už znají a probereme to s nimi. Já vás brzy budu informovat, jak to v praxi provedeme, ale já už to vím. Už vím, že je to tak, že nejsme tady my, kteří budeme ostatním říkat, co se děje. Ne, my už není jsme těmi žáčky. Samozřejmě, že na to musíme nahlížet, nahlížet kriticky, ale pokud chceme riskovat, pokud chceme být stížádostiví, vy mi to říkáte a já doufám, že mě znáte, že se opravdu tomu věnovat budu, tak musíme na to už jít jinak. Musíme se dát rovněž i například do těch bezpečnostních otázek, ehm, do těch hlůd. Ehm, já jsem otevřena jakýmkoliv námětům, například z hlediska eh, jednotného trhu, naplnění toho společného platebního prostoru. My už jsme mluvili i o tom v té předchozí komisi. Je to obrovská výzva, ale musíme to nějak vyřešit a my budeme konkrétně postupovat ku předu. A budeme tam mít rovněž konkrétní lhůty, kde ještě před rokem, eh, před koncem tohoto roku budeme jednat. Ochrana údajů. Můj kolega kolega, moje kolegyně paní Redingova tady plánuje přeskum. Tady si musíme být vědomi toho, že zatím se snažíme tu práci jakoby rozdělovat mezi resorty, ale musí výsledkem být zlepšení té situace. Tedy buďte si vědomi, že se ochrana údajů musí zlepšovat. Mluvíte o té 12. Ano, já se ráda budu kontaktovat správníky pokud sektor IKT nedodržuje společné, společná pravidla v sektoru, například v energetice, v energetické úspornosti. Musíme být schopni tu agendu opravdu uvést do praxe, realizovat. To bude vlastně největší výzvou. To je v sázce. Vezměte si roaming jako příklad. Pokud nebudeme ochotni pojmout vše komplexně, protože vlastně ono je to vše propojené, můj přístup a rovněž z dřívějších zkušeností. To vypadá tak. Musíme jednat, musíme dojednávat něco, vezmeme si jednu věc, to vyřešíme nyní, něco jiného zítra, tak často to celkové řešení se vůbec nepřibližuje. My víme, o co u toho roamingu jde, v čem je problém. A já trvám na tom, že musíme si vše dát na stůl, všechna fakta, všechny údaje a sesednout se se všemi klíčovými hráči a kterým o to jde. Dejte mi prosím příležitost, já vás slyším. Já chápu, jak na vás vlastně útočí vaši voliči, anebo dokonce lidé na ulici. Já vím, nejsou spokojeni. To je jedna z věcí, kterou prožívám i já sama. Já sama jsem s tím neustále konfrontována. Když já si jdu někde na nákup, v supermarketu a tak, lidé ke mně přistupují a ptají se mě, je to digitální trh. Snažíme se dosáhnout jednotného digitálního trhu. Jak v takovém případě vysvětlíte, že když já si kupuji CD, tak si ho nemůžu stáhnout kdekoliv v Evropě. Když tedy se snažíte o ten digitální trh, proč si nemůžu kreditní kartou koupit to, tam a tak dále. Je jasné, že zatím to není tak, že by lidé měli pocit, že si mohou svobodně kupovat, prodávat tam, kde chce. My tvrdíme, že existuje eh, jednotný digitální trh, ale bohužel je ilegální. Tady musíme konat. Jinak nám vše proteče mezi trh, eh, prsy a už nebudeme důvěryhodní, pokud eh, se někomu něco hodí a on si to realizuje a mimo nás, tak to je na nic. Příští rok budeme mít plný přeskum, vrátíme se mezi vás v létě, budeme mít eh, první uh, uh, od, u toho roamingu už budeme mít první projekt, tedy výsledek ještě v létě nebude. Ale Nebuďme naivní, alespoň se tak netváříme. Ano, rozhodně budeme zasahovat, kdykoliv to bude nutné, ale postupně. Otevřené standardy. Ano, správně zde zaznělo. Nikdy jsem neměla takovou zkušenost s těmi úniky, ale už si na to zvykám, že už to je téměř obvyklá věc ale síť je-li dobrá, tak... Máte tady skvělé informátory, ale eh, kdybychom se měli jenom přetávat o slovíčka, tak, eh, tak řeknu to přece ne, já chci trávit čas efektivněji nebo nakládat na důležitější věci. A proto tedy to akceptuji a také mám určitou pověst, některým se líbí více než jiným. Pokud je o interoperabilitu a otevřené standardy už ze svého minulého portfolia, tam je jasné prostě, že to musí touto cestou. Pokud někdo preferuje nějaká jiná slova, dobře, ale ten obsah toho, o čem se bavíme, zůstává stejný. A v tom se, myslím, naprosto předvídatelná a postupuje konsistentně. Takže tady bych se jenom nechtěla hádat o slovička. Potřebujeme tedy lepší um, nastavení. Potřebujeme širokopásmový přístup pro všechny. A já vystoupím s tou strategií pro širokopásmový přístup, to jsem slíbila i písemně, a to eh, se bude stavovat i na koordinaci kroků členských zemí a poskytnutí prostředků. Mimochodem také z Evropské investiční banky, s těmi také vedeme diskuse. Já jsem navštívila EIB, ona vykazuje zájem zase Dále doporučení eh, k NGI, program pro spektrum, to už jsem také změnila. Skutečně musíme oslovit každého, abychom oslovili každého občana, tak eh, také spolu s velvyslanci objíždíme občany s tou digitální agendou, protože musíme vysvětlit, o co tady běží. A chci zopakovat, že to heslo každý Evropan se musí pohybovat v digitálním prostředí, takže to znamená, že to platí i pro občany, kteří žijí na venkově, na odlehlých ostrovech a podobně. A nejde samozřejmě pouze o kabelové připojení, um, existují různé možnosti, různé scénáře. A ty kabely mohou být různého typu skleněné vlákno, měděný kabel a podobně, ale v každém případě tady musíme počítat se všemi možnostmi. A mimochodem také můžeme použít eh, přeskum eh, pokynů pro eh, státní pomoc, státní podporu, o čemž jsem vás informovala, s čím jsem vás obeznamovala v minulém funkčním období. Pan předseda položil zajímavý dotaz, který volně souvisí s digitální agendou pardon, úzce souvisí s digitální agendou. Eh, samozřejmě naší inspirace je to, že to děláme pro občany a občan je spotřebitel, jejich 500 milionů, kterých se to týká. Takže můžete mít eh, úplnou jistotu, že tomu budeme věnovat obrovskou pozornost, tedy situaci spotřebitele v rámci digitální agendy. Mimochodem, eh, ono to souvisí i se zdravím, to spolupracuje s kolegou Dalím a kodex práv na to se skutečně diskuse bude soustředovat a jsem vám vděčná za to, že hovoříte naprosto jasně, že jste naprosto jasně e, ukázali. E, my v holandštině říkáme, v tom nebylo ani slovo španělské znamená to, že nedošlo k žádnému nedorozumění, je to naprosto jasné, kdo co říká. Mm, já si myslím, že do toho můžeme občas vnést trošku nějaký kulturní prvek, trošku folkloru z těch členských zemí. Dále to evropské e, telefonní číslo pro všechny členské země. Tímto návrhem se musím zabývat, zní atraktivně, ale kdybych se do toho bezhlavě pustila, tak potom mi mý spolupracovníci vytknou, že nebo kdybych to tady přislíbila, jak mi vytknou, že to bylo nepromyšlené. Projednám to tedy s kolegy a vrátím se k tomu ještě Samo o sobě to tedy vypadá hezky. na pana Manderse, tu na Manderse, a ne, řekla jsem na začátku, že nebo říká, kdo položil jakou otázku. Dobrá, vy jste hovořil o elektronickém vzdělávání. Vzdělávání v celé této věci se dává klíčovou roli. Je prvotní. A co mě fascinuje, je nejenom, že 30% obyvatelstva je, jsou vlastně eh, v digitálním smyslu jaksi paneče panici, ale nezastavujeme tady příliš do soukromí, tak eh, těchto 30% by v každém eh, případě toto číslo by se brzy mělo snížit na 15%. A pořád ještě by to bylo příliš vysoké číslo. Ale můj argument je ten, že pokud nám chybí vzdělávání nebo pokud tedy lidé nejsou dostatečně informováni, aby se mohli pojovat internetu, tak my za to neseme odpovědnost. A nejde jenom o nějaké číselně nastavené cíle, dění 30%, 15%. Jde o to, že ti, kdo již nyní e, jsou do toho e, zapojeni, tedy jde jenom o to, kolik lidí se pohybuje v elektronickém prostředí, ale také jde o otázku celoživotního vzdělávání. A mne velmi zajímá, co se děje v oblasti výzkumu a inovací. Já se občas někým sedu u kafe, abych se dozvěděla novinky, protože ono se to vyvíjí všechno tak rychle, že pokud se nepohybujete na ose celoživotního vzdělávání, tak se v tom ztratíte. Čili vzdělávání je zásadní, primární, klíčové. Pokud nebudou informace eh, vzdělání spotřebitele, tak nebude existovat ani důvěra, kterou potřebujeme. Ehm, elektronické veřejné zakázky Um, tak um, přejete si, abych odpověděla mailem, e-mailem? Bylo by to vhodné? Vyhovuje vám to? Hmm, ano, nezlobte se. Pomočnice už tam také budou muset odejít. Dobrá, takže zareaguji na zbytek otázek písemně. Předseda, Omlouvám se, že jsme eh, překročili už vymezený čas. Děkuji tlumočníkům, že zůstali něco déle. Chci vám poděkovat, paní komisařko, za to, eh, že jste odpověděl na většinu našich dotazů a pro ty zbylé určitě pro nás máte odpověď za to, že jste nás seznámila se svojí um, agendou, harmonogramem. Obdivujeme vaše nadšení, vaši ambicioznost. Chtěli bychom být součástí této věci a pomoci vám to všechno zrealizovat. Budeme s vámi nadále v kontaktu, budeme se těšit na příští setkání. Děkuji mnohokrát, že jste dnes mezi nás přišla. Bylo nám potěšením. A ještě než uzavřu schůzi, chci připomenout všem členům výboru, že eh, nás čeká mimořádná schůze v pondělí 7. června o půl čtvrté je to mimořádná schůze, která, kde budeme mít tu výsadu eh, sejce eh, s předsedou Tenenbaumem Americké komise pro ochranu spotřebitele, kterému budete moci položit eh, otázky týkající se globálního kontextu a běžná schůze potom bude 23. června. Děkuji.